So good morning, everybody. Let's uh, start. Um, we start with a uh, hearing. Začneme, vážení zhromáždění. Začneme slyšením o lidských právech v Africké unii. Výzvy a, a A rovněž jsme v kontaktu s Addis Abebou, s Africkou unii ale musíme tam změnit program a přecházíme k Tedy máme v úmyslu se tam vydat eh, na konci července, poslední terkysový týden před letní přestávkou. Je to velice slibné, protože budeme mít mo více příležitosti si probrat jak porušování lidských práv v Africe, tak zejména se podíváme na to, jak dalece pokročila Africká unie v té struktuře toho jak sleduje situaci případné problémy v různých zemích. Včera bylo sympatické, že paní doktor Lamini, předsedkyně um, té komise příslušně byla v Bruselu. Oni rovněž, je zřejmé, se snaží aby si vybudovali dobré vztahy s Evropskou unii. Takže ona se sešla s panem Barosem, s panem Van Rompojem a i e, náš pan předseda Šulc je nemocný a obrátil se na mě, abych se s ní sešla. To byla skvělá příležitost. Ona už zastává svou funkci od července lenského roku a ta práce, kterou připravuje, spočívá v tom, že Africká unie slaví své 50. výročí letos a jedním z úkolů je, jak by měla vypadat tato organizace v roce 2050. Tedy zabývat se tou vizí. A my jsme se shodli, že bude velice užitečné pro práci na lidských právech v Africké unii, ale i pro náš výbor pro lidská práva že bychom mohli zintenzívnit vzájemní kontakty, abychom se od sebe poučili a zkusili se zamyslet nad tím, čím bychom mohli tu organizaci posílit. Máme pouhou půl hodinu, problému je naopak celá řada. Ale paní doktor Glamini Cuma je tedy na Eh, na obrazovce a jelikož se v Africe odehrává mnoho konfliktů, násilných konfliktů, chceme se soustředit na osud žen a dětí v těch oblastech eh, zasažených válkou. Rovněž bychom se chtěli otázat, zda by jí připadalo užitečné mít nějakého zvláštního poradce, případně koordinátora, to už potom bude záležet, jak to pojmenujeme, v rámci Africké unie, který, eh, tedy tento poradce, který by se zabýval sexualizovaným násilím, například v průběhu válek v Africe. Takže v tom spočíval ten návrh a rovněž eh, podívat se na to obsahově, co bychom mohli podpořit. Evropský parlament však není odpovědný za financování a proto je to třeba pak předat tu agendu celé Evropské unii. Vidíte eh, tady profesora Fola. Ehm, a tady to chci říci, že i když eh, to vypadá někdy, že to slyšení je takové jednorázové, ono to tak v podstatě není. My velice vážně bereme veškerá doporučení, zabýváme se pak tím, co zde zaznělo, sledujeme tu problematiku. Náš program je velice náročný. Chci ještě poděkovat technikům, kteří navázali spojení, video spojení, paní Sofia Akufo z Ghany, předsedkyně Afrického soudu pro lidská a občanská práva z Aruši v Tanzanii. Dobrý den, dobré dopoledne, vítejte mezi námi. Rádi bychom si ověřili, paní soudkyně, zda nás slyšíte. Ano, slyším vás a doufám, že slyšíte i vy mě, říká paní soudkyně. Ano, výborně vás slyšíme. My zde v Evropském parlamentu máme velice široce koncipovaný program a rovněž se snažíme zabývat odlišnostmi v práci různých institucí pro lidská práva v různých regionech. E, co už dosáhli, kde jsou ty výzvy, jak vypadá situace. Měli jsme už inter, um, soud pro lidská práva včera dopoledne. Měli jsme rozpravu s různými um, zeměmi v azijském regionu. A nyní jsme velice rádi, že jste mezi námi vy. A velice rádi si vyslechneme vaše slova k vývoji Afrického soudu pro lidská a občanská práva. Rádi bychom vás slyšeli jednak to, co už oceňujete, a jednak obecně nějaké nějaký obrázek vaší práce, vaší funkce a rovněž i případné požadavky na vás. Co bychom mohli udělat pro vás vy? Máme tady jak poslance, které zajímá problematika občanské společnosti, ale rovněž i kolegy z ESVČ. Tedy předávám vám slovo a rádi bychom, abyste se vešla do pěti minut. Ano, děkuji a dobrý den. Tím, že mám pouze pět minut, myslím, že jsem vám už odeslala takové shrnutí, kde se snažím postihnout, o co jde. Eh, k tomu soudu pro lidská a občanská práva česká tlumočnice se omlouvá, jsou tam výpadky zvuku, takže tlumočíme to, co slyšíme. E, byli jsme založeni v rámci Africké charty pro lidská práva. A snažíme se protěžovat problematiku lidských práv. Africká komise o lidských a občanských právech, takzvaná manžurská komise my vlastně doplňujeme, to byl ten manžerský protokol a tento soud doplňuje e, tu práci a náš soud má tedy plnou soudní plné soudní splnomocnění. Naše legislativa spočívá v tom, že se snažíme chránit lidská práva dle charty pro lidská práva. A rovněž tak, jako je to v jiných nástrojích pro lidská práva. Respondenti, tedy lidé, kteří jsou předvoláni u nás, mohou být státem, mohou být mezinárodním subjektem, mohou být i jinou tohoto typu jednotkou. Jednotliví občané u nás nemohou být předvoláni. V tom se to liší například od trestního dvora. My nemáme zde trestně právní splnomocnění, k tomu nás charta neopravňuje. Omlouvám se, zvuk je velice znetvořen. Protocol on the rights of women. And then the African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 Uh, we can okay. hear you, but we have to be very concentrating. Uh, but so far I... Slyšíme vás, ano. Pochopila jsem vás. Musíme se velice soustředovat. Bohužel do tlumočnických, pro tlumočení ten zvuk, ta kvalita není dostatečné, ale náš kolega, pan profesor, vám rovněž naslouchá, slyší vás, rozumí, tak prosím pokračujte. So I've spoken about the challenge of this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 i think I, I know that my five minutes are already up. Yes. And uh, I think maybe I will stop here. Yes. So thank you very much, uh, Justice Akufu. That was very informative and interesting to see how the, how Děkujeme, bylo to nesmírně zajímavé. Dozvěděli jsme se o tom úsilí, které jste museli vynaložit, aby ten soud vůbec vzniknul a rovněž o plánech do budoucna. Mám za to, že když popisujete, že máme pouze pět zemí v Africe, které přijali deklaraci, v níž umožňují přístup soudu nevládním organizacím a rovněž, že i ratifikace proběhla pouze v některých zemích ehm, toho protokolu, který ten soud ustanov, ustavil. Takže my, když tedy eh, budeme mít kontakt s různými africkými zeměmi, tak eh, chápu správně, že bychom je měli k tomu vybízet, aby tento protokol co nejdříve ratifikovali. Z toho, co vím, máme možnost eh, po technické stránce, abyste si nyní vy vyslechla pana profesora Fola, z Mezinárodní federace pro lidská práva, který je představitelem občanské společnosti, která sleduje tu práci toho soudu pro lidská práva a rovněž potom budeme mít možnost krátké vzájemné diskuse. Ano, výborně. And, uh, before I give profe- Ještě než dám slovo panu profesorovi Folovi, ráda bych eh, zde přivítala návštěvní pana velvyslance Ayajikam Brandeo. Doufám, že jsem vyslovila vaše jméno správně. Velvyslance Africké unie, z toho, co vím, máte toho mnoho na práci a doufám, že jste včera se úspěšně sešel s paní doktorkou Cuma. Tedy nyní, pan profesor Mavasa Vol. Byl jste zvolen organizacemi pro Eh, zastupování občanské společnosti, abyste prezentoval různé, různé doporučení z Africké unie, z Evropské unie, z dialogu pro lidská práva, který se konal v listopadu loňského roku v Addis Abebě. Vy jste je sestavil, ta doporučení, a nyní se máte za úkol zabývat těmito tématy s Africkou uniou, s Unii. My v tomto podvýboru jsme měli briefing za zavřenými dveřmi, s panem Lambrinidisem, to byl zvláštní vyslanec pro lidská práva a tam jsme právě se zabývali různými aspekty práce v oblasti lidských práv. Z našeho pohledu je na samém začátku velice důležité se od vás dovědět co nejvíce o Africké unii a problematice lidských práv, protože my se právě připravujeme na misi, která se bude konat letos. Tedy nejdříve předám slovo vám a pak budeme mít eh, kolečko otázek a odpovědí. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat celému Evropskému parlamentu a té, tomuto podvýboru. Děkuji za toto pozvání, které mi eh, bylo zasláno prostřednictvím občanské společnosti. Chtěl bych eh, také uvítat paní Sofia Amek Akufo, která je předsedkyní Afrického soudního dvora pro lidské, lidská práva. Chtěl bych jí poblahopřát jinak nominaci a také vystoupení. Afrika se vybavila od eh, asi 20 lety, to znamená po dobu asi čtvrtstoletí, vynikajícím institucionálním právním vybavením. Nemám čas, abych zde probíral tento systém, ale je zde spousta nástrojů a došlo k obrovskému institucionálnímu vývoji. A to umožňuje v současnosti, aby Například velice brzy v Senegalu za 14 měsíců bylo, za, bylo zahájeno řízení proti bývalému prezidentu Čadu. A to díky roku 2006, kdy jsme měli summit. K tomu se ještě připojuje mnoho textů, které Africká unie přijala, abychom bojovali proti závažným trestním činům. Boj proti beztrestnosti a proti závažným trestným činům, dámy a pánové poslanci, eh, nám připadá jako hlavní priorita afrického kontinentu. Musíme zabránit opakování těchto trestných činů a musíme skutečně zahájit válku proti těmto trestným činům. V rámci tématu, o které jsem byl požádan, eh, jsem se dozvěděl, že pojedete brzy do Etiopie. A naše komise pro lidská práva přijala rezoluci, která odsuzuje etiopskou vládu. A to je také příznak toho, že v současnosti v Africké unii máme orgány, které se zabývají lidskými právy, mají mandát v této oblasti a mohou kritizovat, mohou obvinovat pachatele vedle občanské společnosti. Ty věci se nevyvíjejí dostatečně rychle. Je to proto, že africká občanská společnost není dostatečně zastoupena v orgánech Africké unie, zvláště v orgánech, které se zabývají lidskými právy. A proto, aby tyto orgány, které mají mandát, mohly plně fungovat, je nutné podpořit africkou občanskou společnost. My víme, že v současnosti první výzvou paní předsedkyně Africké unie je výzva realizace těchto cílů. My máme velmi dobré nástroje. Máme soudy, které budou mít rozšířenou příslušnost. I tento africký zónní dvůr bude moci odsoudit. Dochází ke změnám vlád, bude možné také soudit piráty a tak dále. Ale jde o realizaci, o uplatnění těchto nástrojů. To je hlavní výzva. Africká unie trpí nízkou úrovní uplatňování rozhodnutí a doporučení. Hovoří se o 10% realizace rozhodnutí. Občanská společnost, ostatně máme komisi, která se zabývá uplatňováním těchto rozhodnutí, ta vypočítala celou řadu důvodů. Jsou čtyři. Teď nemám čas, ale možná později se k tomu vrátím. Občanská společnost, pokud je podporována, dámy a pánové poslanci, se může účastnit dohledu nad realizací rozhodnutí Africké unie a to nejdříve na národní úrovni a na lokální úrovni. Protože jsou to státy, jsou zodpovědné, které přijímají rozhodnutí. A jsou to státy, které neuplatňují tato rozhodnutí. To je ten hlavní problém. Jakým způsobem je možné se dostat k těm orgánům, které rozhodují o lidských právech? Tato přístupová práva jsou omezena z hlediska občanské společnosti. Nyní bych se zaměřil na Africkou komisi této oblasti a na Africký soud. Africká komise pro lidská práva a občanská práva mnohem využila příspěvky občanské společnosti až do nedávna, do roku 1990. Africká komise mm, se nepříliš vyjadřovala k násilí. Víte, že v Ruandě jsme měli roku 1994 genocidu, měli jsme mnoho násilí, na ženách, na dětech, na obyvatelstvu. A do té doby, do roku 1990, komise neplnila svoje úkoly. A teprve v posledním desetiletí tato komise se začíná zabývat odsuzováním porušování lidských práv. V tomto ohledu bych vás chtěl upozornit na to, že občanská společnost a nevládní organizace organizují fóra nevládních organizací, kde se připravují zasedání této komise. Ta se setkává dvakrát ročně. Je tam asi 200 účastníků. A to je to pravé palivo a motor pro komisi. Hovoří se tam o všech možných druzích násilí. Jsou tam předkládány návrhy rezolucí které jsou pak postoupeny Komisi pro lidská práva. Dochází k výměnám, jsou tam předkládány alternativy, vyjadří se tam konkrétní zájmové skupiny, hovoří se o všech tématech. Jsou organizovány paralelní aktivity vedle těchto for. Nevládní organizace mají malé finanční prostředky a tato situace se ještě zhoršuje. Nevládní organizace mají čím dál méně prostředků. A přesto tyto nevládní organizace činí velkou práci z hlediska zdokumentování této trestné činnosti. Podle mého názoru ochránci lidských práv mají možnost se účastnit těchto for a této komise. Další orgán, který si zasluhuje přímý přístup občanské společnosti, to je Soudní dvůr pro lidská práva, ale tady existují bohužel překážky, je to zvláště článek 34.6. Eh, Bylo mnoho žádostí, mnoho žalob. A u mnoha těchto žádostí a žalob soud není příslušný, protože buď stát neratifikoval daný protokol, anebo žádající stát neučinil příslušné prohlášení. Takže zatím máme problém nepříslušnosti soudu a to v souvislosti s tímto článkem 34.6. Ten nám neumožňuje dát volný průběh justici. Samozřejmě také jsou zde zeměpisné překážky, které jsou nákladné a i finanční problémy obětí. Evropská unie díky parlamentu umožňuje získávat prostředky pro tyto oběti. Tato otázka zde byla diskutována. Hovořilo se o tom při připravě strategického plánu tohoto soudního dvora. Já jsem se toho účastnil. Je nutné, aby Evropská unie, která je jedním z nejdůležitějších partnerů tohoto soudního dvora, která podporuje Africkou unii, aby přinesla také podporu těmto obětem, podporovala aktivitu toho soudního dvora. Ten musí pomáhat občanům a celé občanské společnosti, ženám, dětem, domorodému obyvatelstvu. To je poselství, které bych zde chtěl vyjádřit. Tento dvůr by měl řešit otázku porušování lidských práv. Šest států učinilo příslušnou deklaraci. 54 minus 6 je to 48, pokud to dobře počítám. Takže u 48 států občané se nemohou obrátit na tento soudní dvůr. A co tedy má dělat komise? No, komise postoupila pouze dva případy soudnímu dvoru. Ten první případ jsem postoupil já. E, takže dva případy to je velmi málo. Je nutné aby zde došlo ke spolupráci mezi Soudním dvorem a komisí. Vážená paní předsedkyně a dámy a pánové, nedošlo ještě k tomuto zakotvení komise a soudního dvoru. Vidím, že už nemám příliš mnoho času. Pokusím se skoncentrovat své vystoupení. Evropská unie by měla pomáhat také větší nezávislosti těchto příslušných orgánů. Musíme požádat tuto komisi, aby skontaktovala příslušné státy, aby přijali příslušná usnesení a také, aby se podporila nezávislost této komise. Komise musí plnit svoje zadání, musí přijímat rozhodnutí zcela nezávisle. Ve hře je důvěryhodnost afrického systému ochrany lidských práv. Komise musí zdokumentovat veškerá násilí a porušování lidských práv. A v tomto ohledu Africká unie bude pomáhat při vzdělávání jednotlivých členů občanské společnosti. I v minulosti existovaly takové programy, nyní byly přerušeny. My jsme vzdělávali představitele občanské společnosti ale vzhledem k tomu, že nemáme finanční prostředky, bylo nutné to zastavit. K čemu jsou to zástupci občanské společnosti, pokud nejsou schopni správně zdokumentovat porušení lidského práva, pokud nejsou schopni eh, vystoupit před soudem? Proto opakuji, Evropská unie by mohla pomáhat při vzdělávání představitelů občanské společnosti a také eh, z hlediska vzdělávání členů těch příslušných orgánů tyto nástroje, které i když existují, nejsou správně využívány, protože občanská společnost nezná dostatečně. Proto Evropská unie by měla podporovat program, který bude šířit osvětu a který bude umožňovat vzdělávat představitele občanské společnosti. My se domníváme, že soudní dvor, dvůr by měl pokrývat veškeré možné území. Navštívili minulý rok Burundi, asi čtyři země v poslední době. My se domníváme, že soudní dvůr by měl být posílen v své akceschopnosti. Je nutné také, aby došlo ke kontaktu s občanskou společností. Musíme si stanovit harmonogram. Je nutné také šířit osvětu prostřednictvím médií. Je nutné informovat občanskou společnost o návštěvách soudního dvora, protože občanská společnost se může mnohému naučit od soudního dvora a může přinést mnoho informací. A na závěr bych řekl, že je nutné odstranit politicko-právní a technicko-finanční bariéry, překážky z hlediska působení tohoto orgánu na národní úrovni. Dámy a pánové poslanci, je nutné umožnit Africké unii aby v interakci spolupracovala s občanskou společností. Je nutné posílit občanskou společnosti. To je předpoklad pro to, aby Africká unie řešila otázky porušování lidských práv. Je nutné šířit prevenci v tomto smyslu. Bez silné občanské společnosti orgány jako komise, soudní dvůr, ekonomická komise nebudou schopni naplnit svoje zadání. Je ve smyslu ekonomických, politických a kulturních práv. A Africká, africké obyvatelstvo ve své velké většině nebude moci odstranit bídu a bude dále trpět chudobou, nezaměstnaností mladí, násilím páchaným na ženách, násilím páchaným na menšinách. Musím konstatovat, že státy nerespektují rozhodnutí, která byla přijata a pouze v malé míře naplňují doporučení. Představte si, že některé státy dokonce prohlásily, že nejsou povinni respektovat rozhodnutí tohoto afrického soudního dvora. Jsou africké státy, které nerespektují ani zajišťovací opatření, to znamená opatření, která brání tomu nejhoršímu. Jsou zde státy, které přitom ratifikovaly chartu a příslušné nástroje. Dámy a pánové poslanci a paní předsedkyně, Africká eh, Evropská unie přispívá Africké unii, posiluje občanskou společnost a měla by pokračovat v tomto díle finančním slova smyslu, proto aby se pomohlo našemu obyvatelstvu. Je nutné zde vybudovat političtější vztahy mezi EU a AU. Uplatňovat práva znamená mm, odat se zájmům druhých. Zajímejme se o africkou populaci. Děkuji vám za to, že budete posilovat justici, protože to zajistí, že se nebude uplatňovat spravedlnost své volně. Děkuji, dámy a pánové poslanci. Děkuji, pane eh, profesore. Faj za eh, váš skvělý příspěvek. Myslím si, že některá z těch eh, témat, o kterých jste hovořil, jsou oblasti, ve kterých bychom také jako Evropský parlament mohli pomoci například při proškolování Eh, o eh, účastníků či členů eh, Komise pro lidská práva a rovněž s Fondem pro ochranu obětí, podobně jak tomu eh, je v té mezinárodní úrovni s tím dobrovolným eh, fondem pro oběti a myslím si, že zástupci eh, služby pro vnější činnost by nám mohli říct více o tom, jak Unie podporuje práci Africké unie. Máme zde mezi námi paní Kore, která o tom bude hovořit. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za to, že jsme byli pozváni na jednání o takto významném tématu. Jak už jste se zmínila před několika týdny, eh, my jsme měli možnost eh, informovat eh, tento výbor o devátém kole dialogu o lidských právech, který se odehrál s Africkou unii v loňském listopadu a byla projednána řada otázek, o kterých hovoříme i dnes. Soudkyně, eh, paní soudkyně Afoko byla rovněž přítomna. Bohužel eh, komise Banju se nemohla, nemohla zúčastnit, ale Eh, my doufáme, že budeme mít příště ještě větší účast. Chtěl bych poblahopřát Africké unii za to, že vytváří lepší mechanismy a nástroje, eh, jak pan profesor Faj eh, řekl, máme ještě před námi velký úkol při prosazování lidských práv v Africe. Strategie je velice dobře nastavená. Viděli jsme také Eh, jak vstupují v platnost příslušné nástroje kolem voleb a dalších zásadních ústavních kroků. Eh, to bude také důležité při monitorování eh, výsledků v současné době je také implementována příslušná strategie. Přestože má jí orgány africké Eh, organizace Africké jednoty řadu problémů, eh, tak my eh, velice oceňujeme komisi Bančů za případy, které byly předloženy soudu. Víme konkrétně o případu Etiopie, rovněž shledáváme jako velice povzbudivé, že Rwanda nedávno podepsala prohlášení v tom smyslu, že nevládní organizace mohou být přítomny soudním jednáním, čímž se připojila k dalším pěti státům, které tak již učinili. Africká unie také vydala nedávno své první sdělení e, k otázce ochrany práv dětí, takže my si toto všechno uvědomujeme a vážíme si toho. Nicméně, jak už jsme také slyšeli, jsou tady i další věci, Eh, je tady nedostatek politické vůle ze strany členských států Afriky eh, přijímat eh, rozhodnutí soudu vážně, cítit se jimi zavázáni. Je tady malá spolupráce mezi komisí a soudem a nedostatečné finanční prostředky. Takže my samozřejmě tyto orgány podporujeme, doufáme, že podpora, kterou poskytujeme, povede k větší koordinaci a spolupráci mezi institucemi programy. Je to e, v úmyslu e, služby pro vnější činnost takovouto podporu poskytovat i nadále. V následujících sedmi letech je vlastně nové období toho panafrického nástroje. Bude tam také složka lidská práva a budeme nepochybně podporovat i nadále e, postup africké Afri- eh, struktury pro otázky lidských práv. Například eh, jedná se o podporu fóra nevládních organizací, tak, abychom eh, vyhověli i těmto požadavkům, osvětové kampaně a tak dále. To všechno bereme vážně a budeme mít nepochybně příležitost toto rozvinout. Kromě toho se budeme zabývat těmito otázky, eh, otázkami v pravidelném dialogu o lidských právech s Africkou unii a dialog s Africkou unii vnímáme jako nejlepší platformu pro prosazování těchto témat a zároveň budeme také zdůrazňovat tato, tyto otázky v našich jednáních s africkými představiteli eh, jednotlivých států, tak aby se více eh, zavazovali k například eh, přístupu nevládních organizací do jednotlivých jednání a v jednotlivých orgánech. Samozřejmě máme také e, naši vlastní e, chartu lidských práv a i ta v tomto směru nám může být užitečným vodítkem. Děkuji za pozornost. Předsedkyně, děkuji a táži se, zdali si někdo chce vzít slovo z poslanců Now I have a question which... Eh, já mám otázku, která není až tak spojena s jednotlivými ratifikacemi a sděleními, ale spíš eh, Eh, by mě zajímalo vaše politické zvážení eh, tohoto problému. Vy jste zdůraznil, jak je důležité bojovat proti beztrestnosti eh, v otázce ne, nedodržování lidských práv, v otázce velice závažných trestných činů, válečných trestných činů. My v Evropské unie, unii podporujeme samozřejmě konání Mezinárodního soudu a pravidelně slýcháme ze strany strany zástupců většinou vlád eh, z afrického regionu, že tento soud je eh, v podstatě podjatý, abych to řekla jednoduše, protože se tam objevují pouze případy, pouze, pro, které eh, se týkají předchozích vojenských představitelů afrických zemí a že prostě Eh, je to, ale zároveň je třeba vidět, že africké státy sami eh, požádali o pomoc eh, tento, to, tento soud. Takže jak to vnímáte v ze strany Organizace Africké unii. Myslíte, že toto je určitě, určitým způsobem takto vnímáno, anebo že je soud nakonec eh, orgánem, který prostě eh, bude trestat za eh, válečné činy ne proti Evropanům, ale proti vlastním lidem? 13. a 14. prosince 2012 eh, byla zorganizována zvláštní eh, konference s Africkou unii, lépe řečeno eh, seminář o justici. Bylo tam nějakých 20 států. V Předvečer se konalo slyšení Úrady bezpečnosti ohledně Eh, této otáz, eh, k této otázce justice a tam byla přítomna většina států eh, afrického kontinentu. Takže to je téma, které nás zajímá. Mohu říct jednu věc a vy jste to řekla ostatně sama. Státy se ke soudu sami obrátili. Nicméně dnes je tady vládne Eh, hodně, hodně nepochopení eh, mezi africkými státy a trestním soudem. Eh, během toho semináře, o kterém jsem se zmínil, řekli někteří velvyslanci, že Rada bezpečnosti OSN nechtěla reagovat na jeden požadavek ve smyslu článku 16 o pozastavení některých šetření a to tak trochu zablokovalo ty vztahy spolupráce, která nicméně bude existovat mezi, mezi Mezinárodním trestním soudem a africkými státy. Zároveň rovněž e, ta e, politika vyšetřování vedená bývalou prokurátorkou Mezinárodního trestního soudu e, byla takového charakteru, že E, prostě ten Mezinárodní soud byl vnímán určitým způsobem, jako justice bílých proti Afričanům. Prostě takto to bylo vnímáno. A my dnes říkáme e, tolik. Máme Africkou unii, e, máme také eh, Afričanku, která je eh, prokurátorkou u Mezinárodního soudního dvora, to jméno mi teď vypadlo, ale vzpomenu si, a tím pádem bude tento soud také vnímán jako univerzálnější ve svém složení. A eh, bude to prostě jinak, než aby byl vnímán jako soud takzvané bílé spravedlnosti. Ale je to tak, že jsou to státy, které se k němu obrátily v případu pana Bagba a k dalších. Prostě takto je to zatím vnímáno vnímáno a já to musím jednoznačně říct. Prostě je to vnímáno tak, že ten Mezinárodní trestní soud se e, vlastně e, stará pouze o případy, e, které způsobili Afričané. Je třeba to trošičku rozšířit. To je první věc. Zároveň si myslím, že dnes spolupráce s africkou jednotou musí být výrazně posunuta. Myslím si, že je zapotřebí, aby tady existovala kancelář Mezinárodního trestního soudu u sídla africké jednoty jednoty. E, to je velice konkrétní e, prostě krok, který umožní e, širší a živější dialog mezi všemi zúčastněnými a je zapotřebí, a já to neustále opakuji, aby africké státy soudili u sebe doma, aby se mohli vyhnout tomu, že budou předvoláváni před Mezinárodní trestní soud. Takže třeba, aby na africkém kontinentu tyto e, soudní případy byly řešeny u afrických soudů a aby afričtí e, zločinci byli trestáni u sebe doma. Bohužel to zatím tak není. To je to, co jsem k tomu v tuto chvíli chtěl říci. Děkuji a já eh, to naprosto chápu. Chápu, že je nejprve zapotřebí se obrátit k vnitrostátním soudním instancím a pokud teprve ten selže, tak samozřejmě začne eh, postup u eh, vyšších instancí, u Mezinárodního trestního soudu. Před pěti lety tento Mezinárodní trestní soud ještě před tou konferencí v Kampale v roce 2010 měl velice pokročilé plány otevřít regionální kancelář, konkrétně v Addis Ababě, tak, aby byla práce na africkém kontinentu v tomto směru ještě e, zlepšena. A včera Eh, doktor Amizi Suma, eh, předsedkyně Africké komise, řekla, že teď je zapotřebí se také zabývat tím, eh, a je to výzva, kde by ta komise měla fungovat v nadcházejících desetiletích a možná, že to je zase další příležitost, jak se zamyslet nad nějakou strukturou Mezinárodního trestního soudu na africkém kontinentu abychom využili vaší přítomnosti zde, tak vám chci eh, říct, že jsme se rozhodli, že budeme pracovat na zprávě o lidských právech v oblasti Sahelu a eh, zajímalo by mě, jak jaké jsou dle vašeho názoru ty nejpalčivější problémy, které eh, bychom měli do této zprávy zahrnout. Protože co se nás týče, tak my máme rozpravu o situaci v Mali a v sousedních státech a to je velice na pořadu eh, dne a někdy se cítíme trochu bezmocní v, té, v tom našem uvažování, jak pomoci více. Mám tady kolegu, pana Duota, který by chtěl položit otázku. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl oznámit dobré zprávy. Těch sedm francouzských eh, eh, zajištěných eh, lidí bylo osvobozeno. Ti, kteří byli uneseni, jsou tedy teď na svobodě. A pak mám jednu otázku. Hovoříme o Sahelu. Myslím si, že tato zpráva, kterou teď, nad kterou pracujeme, bude skvělá, to jistě ano ale e, uvědomit si, co je vlastně Sahel. Je to e, pod Saharou, ale kolik to e, vlastně zaujímá čtverečních kilometrů a kolik zemí, na, kolika, na území kolika států se rozprostírá Sahel. Je to od Rudého moře až k Atlantiku. V současné době se dá hovořit o nějakých 13 státech. V té zprávě musíme jasně vidět, o čem budeme mluvit, o jakých státech budeme mluvit. Parce que je crois que la définition géographique du Sahel, c'est se týče zeměpisné definice Sahelu, tak to je v podstatě okraj Sahary. Politicky nebo geopoliticky Sahel zdaleka překračuje tyto hranice Sahary. Dneska eh, jsme rádi, že máme ohledně Kamerunu tuto dobrou zprávu, zvláště svobození těch čtyř dětí. Jedno dítě bylo pětileté, druhé dvanáctileté. Takže to nám zahřeje srdce, to je velmi důležité. Co se týče Sahelu, jde to skutečně od Somálska až eh, po oceán, včetně Keni například. Pokud jedná se o celou Afriku, nejenom o Sahel. V současnosti Kamerun je ve střední Africe. A vidíme, že se to plně dotýká také Kamerunu. Já myslím, že je tato zpráva důležitá, musí být co nejširší. Ten zeměpisný základ musí být co nejrozsáhlejší. Tady jsou dva stěžejní problémy. Státy jsou velmi slabé. Pokud se podíváte na knut, tedy rozvoj lidského potenciálu, tak skutečně nejnižší hranice jsou právě v Sahelu. Ty nejchudší státy jsou právě v této sahelské zóně. Před 20 lety Sahel byl postižen suchem. A zemědělství tam prakticky neexistuje. V mnoha státech neexistuje zemědělství. Samozřejmě je to také možné propojit s klimatickými problémy. Já jsem Senegalec, tedy ze Sahelu. Tak například moje město Saint-Louis v Senegalu. To je poušť tam. Z poloviny toho senegalského území je to poušť, tato dezertifikace. Byl také, byl také zdrojem chudoby v státech, které mm, trpěli strukturálními změnami. Hovoří se o africké armádě, dále o situaci v Mali. Nesmíme zapomenout, že i tyto armády ve svých rozpočtech zaznamenaly výrazné škrty právě v souvislosti s restrukturalizací. A obyvatelstvo trpí touto politikou. Tady je nutné vyvíjet snahy z hlediska vzdělávání, zdravotnictví. I tyto sektory byly poznamenány a dnes máme co dočinění z výsledky. Obrané systémy nejsou akceschopné. Není tady úrodná půda. Z mnoha důvodů. V některých státech Máme přes 100 tisíc univerzitně vzdělaných mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní. Studovali až pět let na vysoké škole a jsou nezaměstnaní. Takže jsou zde především ekonomické problémy, které se promítají do problému obrany, hmm. Není možné se pouze spoléhat na francouzskou a evropskou armádu a e, všude je e, posílat, abychom museli je dát do polovičky afrického území. E, Sahel zahrnuje dobrou dvacítku států. Není možné posílat tyto neevropské armády do těchto zemí. Musíme řešit ekonomické problémy. Co se nabízí mládeži? Nic moc nemá příliš velkou naději. A ta chudoba na sebe bere ženskou tvář, především v této oblasti. Možnost pro ženy získat půdu. Dále je tady demografická exploze. Já se domnívám, že ten přístup prismatem bezpečnosti je příliš zjednodušení. Potřebujeme holistický přístup, který zahrnuje ekonomické faktory a příčiny. V současnosti sklízíme plody těch let špatné zprávy, let korupce, která měla endemický charakter v těch státech, kde rozpočty jsou velmi nízké a kde většina nemá k dispozici to minimum pro přežití. 50 centimů, to je ta každodenní eh, mzda. Ženy, matky nedokáží uživit svoje děti. Tak to vypadá paní předsedkyně. Thank you. In... Děkuji. A nyní se dostáváme na konec této části pořadu jednání a ještě se obratím na paní předsedkyni Akufov a Ruše. Děkujeme vám, že jste s námi. Máte ještě něco, o co byste se s námi ráda podělila na konci? Dvě záležitosti. To clarify something. Eh, Ráda bych vyjasnila něco. Eh, zvuk není dostatečným způsobem kvalitní, omlouváme se. An impression that it is not eh, a, a, a good working relationship. It is. Um, of the cases that we have, we had, we have on our, uh, on our uh, schedule at the moment,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 díky rovněž z naší strany, že jste mohla s námi být. Možná se uvidíme i osobně příště a nebo při nejmenším prostřednictvím tohoto videospojení. Pane profesore, i vám děkuji a nyní už k dalšímu bodu v pořadu jednání. Uh, Takže máme teď před sebou výměnu eh, názorů eh, s panem Mušněkem, který je komisař pro lidská práva Rady Evropy. E, máme velice e, zásadní e, agendu v našem podvýboru, která se týká regionů. Včera to byl jeho východní Asie, teď chvíli Afrika a teď máme mezi sebou hosta z Rady Evropy a není to poprvé, co se zamýšlíme společně s Radou Evropy, jak lépe spolupracovat, jak více využívat vašich šetření, vašich doporučení, abychom posílili naší vlastní práci. E, máme za sebou jednání ve Štrasburku i jinde. Jsme velice rádi, že vás máme mezi sebou. Vy nejste až tak novým e, e, hostem mezi námi. Měli jsme jedno jednání asi před rokem a e, vy jste také řekl, že byste e, byl rád, kdybyste mohl navštívit náš podvýbor e, později, po té, co budete mít možnost už rozpracovat své priority a co si uvědomíte a utřídíte, na co se chcete soustředit. Jestli jsem to dobře pochopila, tak jste včera byl u mě doma v Německu, konkrétně v Berlíně a před, stoupil jste před výbor v parlamentu, příslušný výbor Eh, doufám, že jste pro ně měl nějaká doporučení. Eh, myslím si, že eh, tam prostě je co zlepšovat. Doufám, že jste jim něco doporučil a jak jsem už také měla příležitost říct, musíme si nejprve udělat pořádek doma, dřív než budeme kritizovat ostatní i v té oblasti e, lidských práv. Takže ještě jednou, jaké jsou vaše priority, jaká e, témata vidíte jako nejpalčivější. Náš podvýbor DRUA se zabývá e, nedodržováním lidských práv mimo území Unie, nicméně je tady jistě celá řada témat, e, která se týkají obou stran. My můžeme například také navštěvovat země, které jsou členskými státy Rady Evropy. Eh, měli jsme eh, například vyslanou delegaci do Firomu a eh, letos šleme delegaci do Srbska. A Teď je tady eh, také skupina eh, ochránců lidských práv a zástupců eh, lidskoprávních organizací z států sousedících s Unií, kteří mají svůj vlastní program a byli včera mezi námi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Ono je to vlastně moje první schůzka s tímto podvýborem, i když my jsme se už sešli. Já jsem začal své funkční období 1. dubna loňského roku a zejména pokud jste například ve Štrasburku, tak se velice rád sejdu ještě s podvýborem k výměně názoru. Nejdříve pár slov k tomu, jak pracuji k mému mandátu a poté eh, k prioritám a jak je tedy implementujeme. Moje kancelář je nezávislá a nestraná instituce, která je pověřena eh, pomáhat eh, členům eh, Rady Evropy v naplňování povinností v ohledu lidských práv. Co znamená nezávislost? Nezostávám žádné pokyny ani od generálního tajemníka, ani od parlamentu, ani od členských států musím mít kontakt se všemi čtyři, se, 47 členskými státy, což je výzva, ale i určitá výsada. Některé členské státy se zdá, mají opravdu dvojí metr. Um, některé tedy orgány. Já musím posuzovat všechny členské státy eh, ve svém, v tom komplexním smyslu. Eh, jádro práce je Eh, v kontaktu s danou zemí. Když se do nějaké země vypravím, eh, tak předtím mám pár priorit, pak se sejdeme s ombudsmanem, s ministrem, s poslanci, se píšeme zprávu, v ní jsou doporučení a pak se snažím eh, monitorovat situaci. Vydám se do země znovu, sejdu se s parlamentáři, s novináři, s ministry. Jak volíme tu zemi? Máme se několik kritérií. Jednak eh, zeměpisně vyváženým způsobem eh, za celý rok se snažíme pokryt každý region, tedy nikoli pouze jich, ale i východ a tak dále. Eh, druhá věc je, že by se vše mělo konat v poměrně pravidelných časových obdobích. A pak třetí kritérium, zda se něco někde odehrálo, co si zaslouží naší pozornost. Znamená to tedy hodně cest, ale je to intenzivní a velice zajímavá práce. Můžeme rovněž hovořit o interakci s EU. Máme velice dobrý pracovní vztah s agenturou pro lidská práva, rovněž přišel s ním komisařem. Nedávno s paní komisařkou Kruzovou jsem se sešel s panem jsem se sejdu dnes, rovněž s ESVČ, ale i s unijními delegacemi v terénu pokud navštěvujeme nějakou zemi, tak já většinou se snažím sejít i s nimi a pohovořit s nimi o lidských právech v té zemi. Je tam tedy mnoho té komplementarity a myslím ale, že ji musíme využívat ještě více. Jaké jsou mé střednědobé priority? Než jsem byl zvolen komisařem eh, pro lidská práva, snažil jsem se pomáhat Evropskému tribunálu pro lidská práva. To je vlastně takovým jádrem systému pro dodržování lidských práv v Evropě a pokud by toto skolabovalo, tak celý systém vlastně se začne hroutit. Jakým způsobem se tím zabývám? Jednak eh, cestují do zemí, z nichž pochází mnoho případů. Ono tam jsou velké rozdíly mezi zeměmi, kolik tedy případů pochází z které země, některé jsou například problematické, neustále porušování lidských práv. Jedna z mých prvních návštěv byla Itálie. To vás možná až tak nezajímá, protože vy se zabýváte zeměmi mimo Unii. Tam šlo o porušování určitých volebních zákonů a letos jsou na řadě Rusko a Turecko, kde se zabýváme eh, jak fungováním eh, systému eh, soudnictví a spravedlnosti a ehm, právě i vykonávání spravedlnosti. Druhý způsob, jak se snažím pomáhat soudu, je e, tlačit na země, aby opravdu prosazovali nálezy Soudu pro lidská práva. Ehm, někdy například to znamená návštěvu, když už je nějaké výročí toho, když ten ehm, rozsudek padl. Jindy se scházím s ministrem spravedlnosti a ptám se ho, proč tedy to neprosazuje. Ještě někdy jindy se sejdu s médií, abych šířil světu, o tom, co se musí odehrát. Je to vlastně taková neustálá výzva, takový nekonečný úkol. A zabývám se jak zeměmi unijními, tak i jinými členy, ostatními členy Rady Evropy. Další téma. Otázka přístupu eh, ke spravedlnosti. Z pohledu hospodářské krize to je jedna věc, která velice utrpěla. Nikoli pouze z pohledu e, rozpočtu na právní pomoc pro jednotlivce, ale obecně fungování. To byla otázka v Albánii a v Gruzii. Dopad hospodářské krize a šetření, to je taková, takové mega téma, e, tím se ještě budeme celá léta zabývat a určitě tam bude vliv pro mnohé evropské země. Eh, jak eh, v oblasti lidských práv v Evropě, ale i občanských a politických práv. Například eh, provádějí, šetří se na vězeních, lidé tráví ve vazbě mnohem déle, než musí. Jinak se institucionalizují například duševně nemocní, vztahy mezi policií a různými občanskými skupinami tam někdy dochází k vystupňování rasismu a xenofobie. E, těmi tématy se zabývám spíše v rámci Unie, například Portugalsko, Irsko, Řecko. To byly cíle mých cest v poslední době právě v, součást, e, v kontextu úspor. Ale dotýká se to mnohých zemí, jak v EU, tak i mimo EU. Ty citlivé skupiny občanů jsou většinou um, právě nejvíc postižené, čili je to otázka Rómu. A priority v otázce lidských práv Romů jsou následovné. Za prvé, oddělené vzdělávání, přístup Romů eh, k mainstreamovému vzdělávání. To je obrovský problém jak v rámci EU, tak i mimo. Otázka bezstátnosti. Máte mnohé Romy bývalé Jugoslávie, kteří jsou státní příslušnosti, ale to je i v jiných zemích. Eh, pak ještě hnutí proti cikánům. Ehm, I například v kandidátských zemích musí přijímat integrační strategie. My se snažíme tlačit na země v rámci té strategie, aby právě měli strategii pro boj s tím um, rasismem proti Romům, aby to tedy bylo účinným způsobem prosazováno. To je vlastně problém, který je univerzální, jak v unijních i neunijních zemích. A tady vlastně je obrovský prostor pro spolupráci. Na ose EU, moje kancelář a Rada Evropy. My máme například údaje, máme tabulky se srovnatelnými údaji, například eh, od Evropské banky, od eh, OSN, UNDP, ze všech zemí my jsme uh, už to požadovali a chceme větší politickou vůli ze strany členských států. Rovněž k integraci Romů. Chceme um, rovněž, aby se lépe projevila uh, uskutečnění nebo provádění směrnice o rovnosti. Pak máme ještě bývalou eh, Jugoslávskou republiku Macedonii, kde eh, hovoříme nikoli pouze o otázce segregace Romů a vzdělávání, ale rovněž pokusy omezit volný pohyb Romů, kteří odcházejí eh, z státu firom a snaží se žádat o azyl v různých unijních zemích já jsem eh, našel eh, celé velké místnosti plné osob, jimž eh, orgány zabavili pas, aby si udrželi režim zjednodušeného vízového režimu z EU. Ale to je samozřejmě obrovský prohřešek vůči lidským právům. Tady se musíme zabývat i v parlamentu situací romských migrantů v Evropě, včetně zemí původu těchto Romů. A jakýchkoliv zákazů, například výjezdu a v případě e, nucených navrácení zabavování pasu, to je rozhodně e, pod úroveň z pohledu lidských práv. To není pouze e, v republice Firom, ale rovněž v Srbsku a v Bosně a Hercegovině ten problém. Další věc se kterou se setkávám a dlouhodobě se jí zabývám. Svoboda novinářů, svoboda tisku i z pohledu internetových technologií. A návaznost, provázanost s lidskými právy. Jednou ze zemí je Azerbajdžán. Tam jsem se vydal právě na to internetové mezinárodní fórum. Tam jsme navštívili eh, uvězněné novináře v Azerbajdžánu a společně s paní komisařkou Kruzovou jsme zorganizovali výměnu názorů s 50 azerbajžanskými novináři a pak jsme z toho eh, vydali eh, společné komuniké a tím jsme dosáhli víc, než bychom se tím zabývali samostatně. A já se za pár měsíců znovu vydám do Azerbajdžánu, abych pak vydal zprávu o eh, svobodě projevu, svobodě združování a svobodě tisku. A na závěr dva důležití partneři pro nás to jsou národní struktury eh, k lidským právům a obránci lidských práv. To se zmiňuje výslovně v mém mandátě. Organizujeme pravidelně kulaté stoly a v rámci Rady Evropy eh, posuzujeme jejich pracovní podmínky, eh, stýkáme se s nimi ať už ve Štrasburku, zejména když tam přijíždějí v době parlamentního zasedání, tak v těch zemích a rovněž vybízíme státy, aby je chránili rovněž proti útokům. A ty národní struktury k lidským právům, to jsou pro nás kritičtí partneři, jsou skvělými um, zdroji informace, jsou to orgány prostřednictvím e, jejichž práce můžeme e, prosazovat náš program. E, pravidelně jezdíme k ním i oni jezdí do Štrasburku a máme i agenturu k základním lidským právům, se kterou chceme to v celé Evropě nějakým způsobem regulovat, upravit a já rovněž budu eh, hovořit s ombudsmanem po této schůzce s vámi. A možná vás bude zajímat, kam jedu v nejbližších měsících. Celá řada zemí vás možná bude zajímat. Z těch neunijních letos Moldova, tam do Transnistrie rovněž eh, zajedu. Dněstří do Azerbajdžánu, Ruska, Turecka a Gruzie, rovněž i unijní země, Estonsko, Španělsko a několik dalších, ještě jsme to nezdělili um, jejich velvyslancům, tak nechci, aby se to dozvěděli jinou cestou, tedy neprozradím vám je. Doufám, že budeme moci probrat eh, témata, která jsem naznačil, i země a už to předám vám, paní předsedkyně, a rád odpovím na otázky. Děkuji. Jsou tedy nějaké otázky? Já rovněž pak mám své otázky. Prosím. Pane řediteli, vy jste zahájil své vystoupení tím, že jste řekl, že musíte být nestraní. Nesmíte uplatňovat dvojí metr. Já bych chtěl vědět přesně, po té, co jste konstatovali, že se nedodržují lidská práva v určité zemi, jaké jsou sankce? Nejenom, že je oznámíte, to my děláme také v komisi, ale jaké jsou sankce? Protože pokud tady nebudou sankce, tak to bude obtížné. Například rasismus z hlediska dětí, vy jste ocitoval některé země často se pojmenují. A ty země to nerespektují a nejsou tady žádné sankce. To je tedy moje otázka. Já nejsem D'Artagnan, který přijde s mečem a vyřeší prostě lidská práva v zemi. Mým mandátem je pomáhat zemím, členským zemím, prostřednictvím dialogu, proto abychom vytvořili analýzu na základě standardů Rady Evropy. Někdy máme programy na pomoc. Například, když určitá země potřebuje vzdělávání soudců nebo prokurátorů, tak jim můžeme pomoci. Vše závisí na dobré vůli členských států. Není mým cílem a taktikou dělat jenom kritiku kvůli kritice. Myslím je opírat se o standardy lidských práv. Někdy můžeme uplatnit vliv a někdy nikoliv. To záleží na národních politických podmínkách, na profesionalitě naší práce, na tom, zda se nám podaří najít dobrého partnera z parlamentu, ochránce práv nebo ministra, který chce prosadit tento vliv prostřednictvím reform. Někdy naše přítomnost může pomoci obhájcům lidských práv, kteří jsou vystaveni riziku. Jen návštěva ve vězení může pomoci. Někdy je to určitá osvěta, nejenom z hlediska politiků, ale také veřejnosti. A z tohoto důvodu téměř celá naše práce je transparentní. Já hodně pracuji s médií, snažím se soustředovat se na problémy a na to, jak se mají řešit. Sankci mohou být ukládány pouze Evropským soudem pro lidská práva ten může požadovat na určitém státu, aby zaplatil kompenzace nebo změnil zákony tak, aby se zabránilo porušování práv budoucnosti. My pracujeme hodně s Evropským soudem pro lidská práva, protože to je ten právní rámec naší práce. A je to dobře pro nás. Já mohu říci členským státům, to jsou standardy, které jste akceptovali, jsou to právní standardy, nejsou to politická doporučení, jsou to vaše standardy, nejsou to standardy nějakých eh, organizací v zahraničí, eh, ke kterým jaksi nepatříte. Eh, Mám několik dotazů k tomu, co jste řekl. Nejprve k Evropskému soudu pro lidská práva. Já si také vzpomínám, že jsme přijali v parlamentu usnesení e, před tím setkáním v Brightonu a byli jsme hodně proto, podporovali jsme myšlenku, aby se e, posílil e, statut soudu. Některá rozhodnutí soudu jsou velice zásadní i pro naše politiky. A E, například co se týče kontroly vnějších hranic Evropské unie, což je také otázka, která byla součástí našeho mandátu. E, lidé někdy e, umírají, protože jsou vytlačováni těmi pohraničníky a e, my jsme v tomto směru dostali velice dobré právní vysvětlení ze strany soudu. E, pak je tady otázka otevřeného moře, e, tam se také lidé snaží proniknout a hledají azyl v Unii a ta rozprava byla hodně posílena právě rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva. Myslím, že to byla paní Stolike, Tunike, jestli se nemýlím. I ona také e, dokumentovala si teď e, skutečnost, že e, lidé z Libie třeba na velmi jednoduchých loďkách se snaží dostat k břehům Unie a tázala se, proč třeba při, a jsou vraceni zpátky a proč třeba v tomto směru není využita Eh, síla NATO. Vy jste se zmínil o dvou návštěvách, eh, konkrétně o Turecku a eh, Rusku. Tam je velká judikatura. My jsme také byli v prosinci v Turecku, byli jsme na ministerstvu spravedlnosti a je skutečně překvapující, kolik toho dělají to aby snižovali E, prostě ty e, případy u sebe doma a zlepšovali systém justice, udělala to na nás velký dojem. Myslím, e, že prostě existuje pak taková úroveň, kdy politici gerují do těch snah justice v dané zemi, a to pak je úplně zase něco jiného. Zpráva Turecku je pro nás zásadní. Pak je tady otázka otevření toho justičního balíčku, eh, který chce Turecko začít řešit. Bude to jistě předmětem i jednání eh, zde v Evropském parlamentu, ne na úrovni našeho podvýboru. Je to zásadní téma. A k Rusku. To jsme zrovna diskutovali včera se zvláštním zastu, eh, zástupcem zahra, ministerstva zahraničí Ruské federace a já musím říct, že to bylo trošičku Eh, obtížné, protože tam eh, se ta diskut, eh, diskuze vede ohledně toho, kdo je nejlepší či nejhorší žák v Evropě ohledně dodržování lidských práv a ty skutečné otázky zůstávají trochu v pozadí, ale stejně se nám podařilo alespoň trochu se dostat k materii, k hlavní, k tomu meritu věci včera. Vy jste se zmínil i o otázce Romů. Včera během slyšení eh, eh, k Rusku jsme také měli pozvané nevládní organizace. Klasická agenda eh, s Ruskem se týká Eh, v těch známých témat kolem lidských práv a měli jsme dva zástupce organizace Memorial a oni hovořili o situaci chudých v Rusku, o přístupu k justici a tak dále. Já jsem třeba vůbec nevěděla, že i eh, Romové jsou v Rusku diskriminováni a my máme tu integrační strategii rámcovou k, eh, směrem k začlenování Romů v Unii, ale ta není závažná, takže prostě nemůžeme ani e, tlačit na vlády, aby nějak finančně či jinak podpořili e, tuto integraci. A to stále pokračuje to, eh, co jste říkal o eh, konfiskaci pasů eh, ze strany lidí, kteří se nějakým způsobem dostali do Unie, ale pak jsou jim zabavovány pasy a mají další problémy. To je téma, které byste měl zmínit i v jednání s komisařem Fülem. My jsme tady měli přípravu delegace na cestu do Makedonie a i o, o těchto věcech jsme hovořili. Myslím, že bychom si měli i nadále neustále vyměňovat informace informace k těmto věcem. Pan Ruata eh, se ptal na sankce a vracím se tím zpátky k Rusku. My jsme doporučili zde v parlamentu aby se e, sankce víc používaly. Například v případě Magnitsky. Tam je přece ta skupina lidí, kteří, se, e, kteří jsou zodpovědní velice malá, je to skupina velice blízká prezidentovi a já musím říct, že my jako poslanci nejsme dost úspěšní v tom, jak hovořit a tlačit na členské státy. Já když položím nějaké otázky, tak nikdy nedostanu odpověď a sankce jsou prostě těžko politicky průchodné. A zase, ono se to nejvíc dotkne obyčejných lidí, dotkne se to těch politiků, na které je to namířeno. E, Kinga Guy Gal má možná dotaz. Uh, uh, Děkuji. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, musela jsem hlasovat na půdě jiného výboru, takže bohužel mi vaše prezentace unikla. Ale mám otázku. Národní jazykové menšiny v Evropě se řídí pravidly Rady Evropy, sledují, co se tam děje a přisuzují tomu obrovský význam. Vždy doufají, že alespoň částečně přijde řešení jejich problémů právě z Rady Evropy. Takže moje otázka zní, pokud někde nastanou konkrétní problémy. Tedy obecně všechno je krásné, máme rámec, ale když pak dochází ke konkrétním nějakým problémům někde, tak se velice málo k tomu říká nic se neděje. Máte vy nějaký úmysl se na to soustředit a myslíte si, že se dá reagovat i nějak konkrétně? Dobrá, začnu možná tím, že odpovím na otázky tady paní předsedkyně k Evropskému soudu pro lidská práva, k migračním věcem. Ano, souhlasím, že eh, tato kauza byla opravdu milníkem nikoli pro Itálii, ale obecně. A ta zpráva o těch eh, životech, které eh, utrpěli od tedy těch obětech na moři, kde lidé cestovali, byli odesláni zpět a zemřeli, eh, byla významná. Evropa a migrace. Obrovská oblast, kde máme s problémy s EU, je směrnice, která umožňuje až 18 měsíců zadržet ilegální migranty. My se domníváme, že je to jednak nesmysl, jednak je to nelidské a jednak je to kontraproduktivní, protože zadržení někoho by mělo být prostředkem poslední, vlastně nejzaším a pouze s cílem někoho deportovat. Ale Eh, kolik lidí je deportováno po zadržení. Velice mizivé problém, procento, tedy je to zcela nepotřebné lidské utrpení, které vlastně ještě má oficiální pun z Evropské směrnice. Máme celou řadu pro, zemí, níž je z toho obrovský problém. Rusko a Turecko. Tam máme co dočinění s úplně jinou situací v každé těch zemí, ale zároveň jsou tam určité podobné prvky. Ministři spravedlnosti, kteří jsou v politickém kontextu, v němž fungují vlastně proreformní, ale zároveň mají mnoha omezení se kterými se musí poprat. Například Evropský soud pro lidská práva nám skýtá dobrou základnu pro dialog s Ruskem, zejména s ministerstvem spravedlnosti. Jsou tam reálné, skutečné problémy oni by rádi snížili um, počet podání k našemu soudu ve Štrasburku. Ale problém v Rusku a nikoli pouze tam, ale i na Ukrajině a v Turecku však spočívá v tom, že nejde pouze o politické zasahování, ale i o to, že soudci a proto prokurátoři mají zájem chránit státní zájem tedy to, co oni vidí jako státní zájem, než aby se zabývali um, kauzou jako takovou. To jsme byli svědky v kauze Magnicky, kde jakmile prezident Putin eh, vydal oficiální sdělení, tak okamžitě bylo pozastaveno řízení proti eh, například lékaři, který měl eh, pana Magnického na starosti ve vězení. Takže to je zcela jasný problém. Ale i přesto všechno se dá zlepšovat věci. Například v kauze Magnitsky. E, můj mandát mi e, neumožňuje zabývat se individuálními případy, ale generální tajemník Rady Evropy zdůraznil aspekt korupce a boje s korupcí v kontextu právě těchto záležitostí. A moje e, agenda zabývání se lidskými právy, snažím se bojovat proti zasy, například eh, lékařské péče, eh, zadržení eh, ještě na policii a pak například ještě, že se trestní, trestně obviní někdo, kdo je mrtev. V Turecku tam s e, netrpělivostí čekáme na implementaci toho čtvrtého e, balíčku legislativního. Moje kancelář je v úzkém spojení s Ministerstvem spravedlnosti, ale tam je situace složitá celé řady důvodů. Syrské toky migrantů, neustálý boj s PKK, e, úřady, ale ještě i vnitrostátní politické dimenze. Můj asistent pomáhá těm, kteří se zabývají um, soudnictvím. To jsme zjistili, že je vlastně <clears throat> klíč k tomu, jak eh, se dobrat svobody vyjadřování, svobody médií. Minister spravedlnosti je orientovan pro reformě, ale <laughs> mnohé, co se odehrává v rámci eh, soudního systému v Turecku, je vlastně mimo jeho kontrolu my máme v úmyslu se tam vydat a nikoli pouze se zabývat konkrétně tím, jak vypadá situace v soudnictví, ale i těmi novinkami, vytváření například Institut pro lidská práva, vznikem úřadu ombudsmana a tím, jak se to Norecko bude snažit eh, prosazovat právě i lidská práva prostřednictvím toho čtvrtého legislativního balíčku, včetně návaznosti na Evropský soud pro lidská práva. Slyšel jsem od ministra spravedlnosti Turecka frustraci i adresovanou směrem k EU. EU nepublikovala zatím svou zprávu o soudnictví, například o e, screeningu soudců a situace e, lidských práv v Turecku. Oni tvrdí, že připadá jim, že se jedná o e, dlouhý, složitý psychický, um, psychické dědictví eh, v Evropě ve vztazí s Tureckem, ale kdyby to bylo publikováno, tak by jemu to pomohlo, aby mohl sám začít eh, využívat toho jako nástroje v boji pro politické reformy. Roma, Romové a menšiny obecně Mým úkolem není zdvojovat eh, práci rámcové úmluvy Evropské charty pro eh, menšinové jazyky, ale spíš pouze zdůrazňovat to, co oni už řekli a prosazovat to. Tedy vybízet země, které to ještě neratifikovali, aby to učinili, aby prováděli doporučení ECRI, aby politická doporučení um, neustále předkládali odpovědným osobám, aby byly prosazovány. Jazyková práva. Otázka například Rómu a jejich jazykových nároků se objevuje pravidelně, že musí být uznáni jako menšina. To je právě například v Turecku otázka. Tam jsou náboženské menšiny, které potřebují, musí být uznáni levité a jiní nyní tady se snažíme spolupracovat i OSCE k problematice národních menšin. Do České republiky, do eh, bývalé Jugoslávské republiky Makedonie se snažíme cestovat a vysílat stejné signály, například ohledně vzdělávání, případně segregace, odděleného vzdělávání, ehm, té diskriminace toho, čemu říkají cigáni a tak dále diskriminace. Mají například legislativu antidiskriminační, pomáhá tato legislativa k dosahování plné, plné rovnosti občanů. V Rusku jedním záměrem eh, je, když budu vypracovat zprávu o uplatňování spravedlnosti je situace migrantů. Rusko je velikým magnetem pro migranty z regionu a je to samozřejmě trochu jiná záležitost než menšiny, ale trochu se to kryje. V Turecku eh, jsme vypracovali zprávu o etnických, ale i náboženských menšinách. Samozřejmě se to i váže s otázkou svobody vyjadřování a s kurdskou otázkou. Takže ono se to objevuje pravidelně. Romové, to se objevuje nejčastěji, ta záležitost, ale i jiné menšiny v kontextu nediskriminace. And freedom of Yeah, well, I, I don't know if I answered if I answered your question about uh, my... Zda jsem odpověděl na tu otázku uspokojivě. Snažil jsem se vysvětlit, jaké to má místo v naší práci. No, so that is... Uh, okay, we have also the representative from the External Action Service, but you said you don't want to. Máme tady ještě službu pro vnější činnost, ale vy se vyjádřit nechcete, tam tedy mám za to, že žádné problémy nejsou zřejmě. Pak máme ještě další záležitost, která je dost složitá. Otázka hmm. přistoupení EU k úmluvě o lidských právech. Jak daleko jsme pokročili? Konečně se vás mohu zeptat jak daleko už pokročily přípravy, pane Slone? Uh, on the latter point I've not... Já jsem nepřipraven k té poslední otázce, protože to nemá přímou návaznost na práci komise. Nečekal jsem tento dotaz, i když vím, že práce dále běží, ale netroufám si se k tomu vyjádřit. Jsou to poměrně zapeklité a složitá, složitá vyjednávání, zapeklité otázky, takže nechtěl bych spontánně říct něco nesprávného. Ale je to trochu obtížné neříct nic, když tedy jsme mě vyzvala. Tak musím říct, že jsme si nic nepřipravili konkrétně, co bychom tady chtěli předvést, pře- přednést, ale na obecné úrovni bych rád zdůraznil, že pokračujeme v úzké, v úzké spolupráci s Radou Evropy a takto napůl osobně ještě mohu říci, že jsem sám připravoval strategický rámec, akční plán a pak jmenování zvláštních představitelů, zvláštního představitela EU pro lidská práva. A vím, že tehdy se objevovaly určité obavy ze strany eh, parlamentního zhromáždění Rady Evropy, zda by ne, nezačne docházet k případnému přesahu zmatku matku Ehm, mezi komisařem ehm, Rady Evropy pro lidská práva a zvláštním vyslancem EU. Praxe ukázala, že tomu tak není. Právě naopak, vy jste to sám řekl, že se sejdete s panem Lambrinidisem a myslím si, že opravdu ta spolupráce je dobrá, šťastná a ty instituce dokážou kvalitně spolupracovat. Pan Mujžníkis. Ještě pár slov o spolupráci s ESVČ obecně. Je to dobré na provozní úrovni, to vypadá dobře, probíhá to například, když jedeme na západní Balkány nebo do některé ze zemí východního partnerství, Mí spolupracovníci se vždy skontaktují s příslušným člověkem z ESVČ a určitých zemí je to absolutně zásadní, ta úzká spolupráce. To jsou právě ty dvě oblasti, západní Balkán, východní partnerství. A tam ty demokratické reformy a problematika lidských práv jsou velice úzce propojené. Turecko a Rusko to jsou složitější případy protože tam eh, opravdu je ještě dodatečně jakoby určitá mm, zátěž eh, těch vzájemných vztahů. A moje práce s Radou Evropy, kde jsou ty země členy, vypadá trochu jinak. S panem Lambrinidisem. S ním už jsem vykonal několik velice plodných schůdek, sejdu se s ním i dnes a Mm, v rámci EU, mm, kde se tedy mm, naše agenda trochu kříží, to je Rusko, to nás spojuje, tam se informujeme vzájemně, jak o svém vnímání situace v Rusku, tak i o tom, co se děje a mě by zajímalo, jak se mu eh, kancelář rozostla. On musel začínat od nuly já už jsem měl hezkou kancelář v té době, takže tady by mě zajímalo, jak pokročil a rovněž jak mu to pomohlo si vybudovat nějakou představu o své práci dvě témata, kde se vlastně naše zájmy eh, spojují, to je LGBT a internet. Tady rozhodně můžeme vyvinout velice užitečnou spolupráci, nikoli pouze eh, v otázce Ruska, ale i všech eh, nečlenů EU v rámci Rady Evropy. Internet. Tím se budu zabývat stále více v nejbližších letech monitorováním internetu, rovněž s tím, jak země zacházejí s internetem, například ta cenzura, blokování, filtrování, omezování přístupu k internetu, zpřísňování těch měřítek, ale i záležitosti týkající se soukromí, ochrany údajů a způsobu, jakým Některé země se snaží například sledovat eh, internetový provoz v jiné eh, členské zemi a jaký to má dopad na lidská práva. Mám ještě dva další body k eh, zprávě ohledně firmu a tak dále. Pan Howitt v parlamentu rovněž eh, před, eh, připravuje tento dokument a možná, že by bylo dobré se s ním spojit, aby se některé věci mohly sdílet. Zatím to ještě není přijato, schváleno, bylo by to tedy relevantní. Dále pracujeme na zprávě o korupci a důsledku korupce na dodržování lidských práv a uvidíme, jak daleko se dostaneme. Každopádně chceme také zprávu o svobodě náboženského vyznání a víry obecně a vy jste řekl, že máte šestileté funkční období. V roce 2014 proběhnou e, volby a e, my e, prostě máme ten termín do června, pak už toho moc neuděláme. Eh, nevím, jak se nám podaří dále spolupracovat. Každopádně se chci zeptat, zdali eh, soudíte, že parlamentní schromáždění Rady Evropy a náš parlament, náš podvýbor, eh, bylo by, mělo by to nějakou přidanou hodnotu, kdybyste, kdybychom více spolupracovali, kdybych docházelo k většímu objemu těch výměn E, neznám až tak dobře ten parla, to parlamentní shromáždění, ale většina z nich jsou vlastně členi národních parlamentů, to znamená i ze zemí mimo Unii. E, děkuji a pak e, možná kolega doplní. Nejprve z té Jugoslávské republiky Makedonie my jsme vydali zprávu před eh, několika týdny, čekáme no, tak zhruba týden po volbách. Ta zpráva se soustředuje na dvě eh, hlavní oblasti. Romové, otázku segregace, vzdělání, eh, ne, existenci státní příslušnosti a pak justice Eh, Benátská eh, komise přijala také stanovisko k tomu novému zákonu, který je velmi problematický v této oblasti, přijatý eh, firmem, co se týče parlamentního schromáždění. Ano, jsou to členové národních parlamentů, někteří jsou aktivnější než jiní. Někteří jsou velice aktivní a vypracovávají eh, řadu zpráv a jsou zpravodajové k řadě otázek, tematických okruhů a tak dále. Myslím, že mají své priority u sebe doma ale e, existují také někteří e, velice dobří zpravodajové a některé velmi dobré podvýbory a až přijedete do Štrasburku, tak by možná bylo dobré je pozvat na e, vaše jednání. Pozvat máme zpravodaje k otázce obhajoby lidských práv, zpravodaje k otázce svobody tisku a pak zpravodaje ke konkrétním státům. Takže možná, že by bylo užitečné, kdybyste příslušné zpravodaje je pozvali podle toho, jak budete probírat jednotlivé státy či jednotlivá témat. A pane Vyvesanček, chcete něco připojit? Ano, paní předsedkyně, možná jenom pár věcí. Jednou za rok dochází k jednání mezi předsednictvím těch dvou eh, eh, volených orgánů Evropského parlamentu a parlamentního schromáždění. Eh, bylo to v prosinci, eh, kdy se oba předsedové sešli a bylo řečeno, že eh, vy tvoří předpoklady pro častější kontakty a výměnu zpráv, dokumentů a konání setkání. Především jde o výměnu těch zpráv, které jsou připravovány v těch dvou eh, volených orgánech. Ty jsou vždy velice užitečné eh, k výměně a k vzájemnému informování. Předsedkyně, děkuji. Myslím, že to je asi eh, konec našeho jednání. Eh, ono je to těžké, když nemáme zase nějaké téma, kolem kterého by byly velmi rozporuplné názory, kde bychom se výrazně nesouhlasili mezi sebou, ale tady zase se eh, můžeme navzájem posílit eh, a nevím, jak delegace Evropské unie, ale napadá mě, že teoreticky by možná bylo možné, že by naše delegace měly mít také ten Eh, jednotný bod Focal Point eh, pro lidská práva a eh, i toto by možná byla příležitost k další spolupráci. Každopádně doufám, že se setkáme ve Štrasburku nebo v Bruselu. Já jezdím často do Bruselu, vy zase často do Štrasburku pravidelně, tak se s vámi velice rádi znovu sejdu. Když jsem byl v Turecku, tak jsem se setkal s šéfem delegace Evropské unie. Měl jsem pracovní snídaní, došlo k zajímavé výměně názoru v Makedonii rovněž jsem se setkal se všemi velvyslanci členských států a také s zástupcem delegace Unie. Myslím, že toto je dobré a že v tom budeme pokračovat. So, uh, let us continue. Takže budeme pokračovat. Doufám, že vše funguje, jak má. Máme teď eh, před sebou slyšení o mezinárodním eh, právu v eh, lidskoprávní problematice vzhledem k Sýrii. Když jsme o tomto diskutovali v našem rozšířeném předsednictvu, tak jsme zjistili, že, že to je poměrně obtížné téma, nejenom proto, že situace v Sýrii je sama o sobě velmi svízelná, ale e, také, že vlastně humanitární, mezinárodní humanitární právo e, je předmětem takových hlavních e, směrů OSN, které byly přijaty, ale my, že vlastně o něm až tolik nevíme víme, my v našem podvýboru, kteří jsme byli eh, přítomni na tom jednání. Takže eh, teď nevládní organizace vlastně vyzvaly specificky irské předsednictví, aby e, v tomto směru začalo konat, aby se setkala e, příslušná pracovní skupina a zvýšilo se povědomí o mezinárodním humanitárním právu, e, které je součástí lidskoprávní strategie E, Evropské unie a bylo jako takové prodiskutováno také na fóru e, Evropské unie s nevládními organizacemi. E, takže my jsme vlastně také řešili to, jak se těmito hlavními směry vůbec zabýváme, jak je vnímáme. Jsme velice rádi, že došlo k tomuto společnému jednání s výborem pro rozvoj, před, předsedkyní Evou Žolí. Vítejte a e, je velice dobré, že máme tuto možnost se zamyslet nad tím, co dělat dál. Došlo k některým společným jednáním a obecně řečeno lze říct, že v našem podvýboru pro lidská práva my se zabýváme všemi lidskými právy a velice se soustředujeme eh, tím eh, sdílením, eh, tím přesahem lidských práv, hospodářských práv, sociálních a dalších. Uvedu jenom příklad. Včera Eh, jsme se zabývali situací v Rusku, to je často na pořadu jednání, soustředili jsme se na to, jak hospodářská krize má dopad na chudé v Rusku eh, a samozřejmě chudí jsou nejdiskriminovanější eh, kategorií, takže zkoušíme se v tomto směru dále informovat, ale těch témat je celá řada. Děkuji za to, že jste přišla, možná i vy eh, slovo úvodem. La Děkuji, paní předsedkyně. Z eh, radostí současním tohoto veřejného společného slyšení našich dvou výborů. I když téma na našem programu je velmi dramatické okolnosti, a hlavně konkrétní situace v Syrii jsou úděsné. Teď to představuje již dva dlouhé let, léta, kdy vlastně konstatujeme naši nemohoucnost tváří tvář eh, této tragédii, kde došlo již 60 tisíců mrtvých podle komisaře OSN. Bohužel každým dnem konstatujeme, že je obtížnější najít politické řešení. Pokud to mohu takto vyjádřit, tak se musíme uspokojit tím, že budeme prokazovat naši solidaritu vůči tomuto lidu a to prostřednictvím humanitární pomoci. I velkorysá a velmi účinná humanitární pomoc nemůže sama o sobě vyřešit humanitární krizi, která probíhá na území Syrie podél hranic a zhoršuje se každým dnem aniž by se rýsovalo určité řešení, tak jak to eh, vyjádřil, kom, vyjádřila komisařka paní Kristalina Georgieva na DV v pondělí. A je to o to zřejmější, že mm, principy, které jsou součástí této pomoci, jsou předmětem útoku. 15 humanitárních pracovníků zemřelo v Syrii. Humanitární konvoje a záchranky jsou pravidelně předmětem útoků a střelby. Víme, že nemocnice se staly vyhledávaným cílem bombardování. Přístup k té nejzranitelnější části obyvatelstva je obtížný, zvláště na severu. Účinná humanitární pomoc je nejenom definována odpovídajícím finančním prostředkem. Víte, že jsme byli znepokojeni, když jsme konstatovali, že podle posledních dohod náš rozpočet byl e, snížen vlastně o 50 to znamená, předpokladem je finanční eh, prostředky, ale také neomezený přístup k zranitelnému obyvatelstvu. Dále je nutné zaručit uplatňování mezinárodních lidských práv, a to ze všech eh, stran, tedy všemi aktéry. Jako nositelé evropských hodnot eh, velice lpíme na základní hodnota humanitární pomoci. To znamená nestranost, humanitárnost, nezávislost, tento přístup se opírá o principy, které jsou součástí mezinárodního humanitárního práva a jejich dodržování je nutné proto, aby aktéři eh, této tragédie mohli využívat této pomoci a aby humanitární pracovníci mohli operovat na tomto území eh, a to za podmínek, které jsou velmi složité v Sýrii. Tato silná evropská angažovanost je zakotvená do evropského koncensu ohledně humanitární pomoci na základě dokumentu, který byl společně podepsán komisí a členskými státy, Evropským parlamentem a také Evropskou komisí roku 2007. Paní komisařka Georgieva nás ujistila, že celá evropská humanitární pomoc je dobře poskytována v souladu s humanitárními principy a že se zde uplatňuje eh, politika absolutní neutrality vůči všem stranám eh, konfliktu. Komisařka varovala před eh, veškerými eh, zásahy, které by mohly poškodit tuto humanitární pomoc která by tím poškodila eh, možnost těchto humanitárních pracovníků poskytovat pomoc Syřanům, kteří to potřebují nejvíce bez ohledu na jejich bydliště, to znamená v zónách, kde je syrská armáda nebo v zónách, kde jsou rebelové. Naším prvním řečníkem bude Jean-Louis Debrever, který je ředitelem DG ECO. A ten na místě poskytne více informací ke konkrétní situaci ohledně dodržování humanitárních principů v té složité skutečnosti ozbrojeného konfliktu. A já si dovolím mu předat hned slovo. Pane Debrevere, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedající. Vy jste mě vlastně fantastickým způsobem dnes zjednodušila život. Protože můj vlastně moje šéfka, paní komisařka Georgieva, už se k tomu vyjádřila a vy jste to velice elokventním způsobem zhrnula a rovněž podtrhla ta hlavní poselství ta spočívají, spočívají v tom, že se denodenně snažíme nějakým způsobem reagovat na tu nepochybně nejhorší, jednu z nejhorších stávajících humanitárních krizí. Syrie je dobrým příkladem toho, co se děje, eh, porušují-li se systematicky lidská práva. To, co před dvěmi lety začalo demonstracemi, končí za dva roky čtyřmi miliony lidí, kterým se musí pomáhat, eh, dva miliony vnitřně přesídlených. 17. února eh, jsme spočítali eh, počty tedy lidí, kteří jsou v nouzi a všechny prognózy nás vedou k tomu, že to vypadá na černý scénář a zatím žádné světelko jako na konci tunelu nevidíme. Seznam porušování lidských práv je velice dlouhý. Referenční dokument je samozřejmě eh, právě vydaná zpráva Mezinárodní eh, vyšetřovatelské komise z 18. února. Jistě ostatní řečníci ještě budou chtít reagovat na ty nálezy, které tam vidíme. Tato zpráva zcela jistě podtrhuje skutečnost, že zločiny proti lidskosti, lidskosti, eh, válečné zločiny, porušování lidských práv, to konají obě strany a proto eh, i když eh, vláda spáchala porušování lidských práv trochu snad menším způsobem než milice. Rada pro lidská práva lidských práv musí konat, případně i e, předat určité případy Mezinárodnímu trestnímu tribunálu a v tom právě spočívá ten problém. E, Bezpečnostní rada OSN doposud nebyla schopná hovořit společným hlasem k té krizi ani k porušování lidských práv, ale ani k tomu, co mu, čemu můžeme v úzovkách říci, jednoduchá záležitost, ale klíčová záležitost přístupu humanitární pomoci. Eh, Evropské eh, hlavy státu a eh, Evropská rada, jak víte, opakovaně apelovali na respektování lidských práv, dodržování mezinárodního humanitárního práva a právě naposled ještě toto pondělí. Nicméně to vlastně zatím nikoho neuspokojilo, protože dokud bude blokována reakce Rady bezpečnosti OSN, tak zatím to peklo, jak lidské, tak humanitární v Syrii zřejmě bude pokračovat. Tady nyní navážu na to, co řekla paní předsedkyně, humanitární situace, byrokratické překážky, intenzivní násilí zatím znemožnili humanitárním aktérům eh, pomáhat v terénu. Stále více osob se ocítá v situaci, kdy potřebují pomoc. Na ty statistiky mohu pouze odkazovat. Exponenciálně eh, ty potřeby rostou, zatímco pomoc může být eh, poskytována ve větším měřítku pouze velice postupně. Komise používá všechny možné kanály a rádi využijeme veškerých kanálů, které máme k dispozici, abychom tu moc mohli poskytnout. To však není ani snadné, ani zatím plně efektivní, protože potřebujete buď svolení vlády, anebo rebelských sil, anebo obou. Rebelové, kteří sami nejsou ani sjednocení, nemají jasnou strukturu. Případně potřebujete i zvolení sousedních zemí. A všechny z nich při nejmenším formálně už prohlásili, že nebudou zasahovat do e, suverenity Sýrie. A taková specifika ta se týká právě situace na severu Sýrie. Tam ta situace je opravdu neutěšená, i když není až tak špatná, ani není vlastně výrazně horší než ve zbytku země. My zjišťujeme, že na severu Syrie jsou znatelné potřeby, například co se týče um, zachraňování životu, reakce na um, výjimečné situace, tam jsou osady, které vznikají na pohraničí s Tureckem, tam potřebujeme dostat více pomoci a tam právě samotný problém přístupu dostat se eh, do té oblasti je viditelný. Jeden z nedávných eh, úspěchů, který nesmíme podcenit, je to, že se nám poza, podařilo dosáhnout aktivity po obou stranách fronty. Právě konvoje OSN se dostaly na sever Sýrie takovýmto způsobem. A zatím je to sice symbolické, ale musíme to pochválit. Jedná se o úspěch, avšak velice omezený. Zatím to neuspokojuje e, tu situaci z pohledu potřeb Eh, z pohledu toho, co potřebujeme, aby ta situace byla pod kontrolou. A tady musím říci, že metodika těch, eh, toho vyjednávání znamená, že je to velice náročné na čas, na zdroje, táhne se to velice pomalu a v kontextu těch potřeb je to opravdu velice frustrující. Situace, kdy potřebujeme zachraňovat životy, kdy se snažíme pomáhat potřebným, tam si snad dokážete představit, to považujeme za klíčovou prioritu. Rovněž otázka ochrany. Tam jsou vážná nařčení s například zneužívání žen, násilí na ženách, to byla zpráva například IRC o násilí založeném na pohlaví, tedy proti ženám, a dále i um, vraždy, zabíjení, um, zatýkání mimosoudní, tam rovněž odkazují na naši zprávu. Závěrem k tomuto úvodu e, nemohu než zopakovat, že vše to opět podtrhuje, že vnímání praktické beztrestnosti porušování lidských práv přispěje k tomu, že lidé budou trpět víc. Nemáme-li žádné politické řešení, nemáme mi žádný konsens eh, na půdě Rady bezpečnosti OSN, budeme neustále konfrontováni s touto situací i do budoucna. Proto takováto dohoda eh, z pohledu humanitární pomoci a dodržování humanitárního práva je zcela základním prvkem, eh, který přispěje k úlevě pro eh, srbské občany, který už zabrání tomu utrpení a zefektivní naše snahy. A my potřebujeme vyhovět potřebám v terénu a tady nevidíme než jinou možnost, že ty potřeby budou stále vyšší do budoucna. Děkuji vám. Děkuji, pane Diplauere. A dřív, než dám slovo panu velvyslanci Lanovi z Švýcarska, tak bych chtěla i Švýcarsku poděkovat za dobrou iniciativu na či iniciativy. Myslím, že na více úrovních se snažíte eh, zlepšovat situaci eh, v Syrii eh, a tak toto také vnímáme a vnímá to tak i OSN. My chceme vyslat delegaci do Sýrii eh, v příštím roce. Je jasné, že Rada pro lidská práva OSN vnímá Sýrii jako prioritní záležitost. Bohužel Evropská unie nemá jednomyslné stanovisko k podpoře eh, určitých kroků směrem k Syrii. Takže ano, je to dobrá iniciativa a my eh, chceme tedy eh, bojovat eh, na naší straně za to, abychom získali podporu poslední země eh, Švédska, protože tady to tak trochu se vymyká obvyklé logice švédského postoje. Doufáme, že se to změní. Pane Veveslanče Langu, děkujeme, že jste přišel a chcete, jak jsem pochopila, hovořit nejenom o švýcarských iniciativách, ale také Eh, o iniciativách Mezinárodního červeného kříže směrem k Syrii. Prosím. Paní eh, předsedkyně eh, podvýboru pro lidská práva, děkujeme. To what Switzerland has done in the context of the referral of the Eh, děkuji za eh, pozvání a eh, teď jde o to, jak s tím dále naložíme. Vážená paní předsedkyně výboru pro rozvoj, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, velkým privilegiem se zúčastnit tohoto společného slyšení k otázce mezinárodního humanitárního práva Eh, jménem švýcarské vlády bych chtěl poděkovat eh, za toto pozvání. Jak jste řekla, paní eh, spolupředsedající, budu hovořit o společné iniciativě Švýc Carska a Mezinárodního červeného kříže, eh, kterou jsme spustili před rokem a která se týkal většího prosazování mezinárodního eh, humanitárního práva. Bylo to na konferenci, společné konferenci Mezinárodního červeného kříže a červeného půlměsíce. Chtěl bych tady zdůraznit nicméně, že eh, tato iniciativa nesmí být vnímána eh, směrem ke specifickým konfliktům ani eh, v Sýrii ani nikde jinde. Nicméně je zřejmé, že celá řada těch eh, ozbrojených konfliktů o kterých se všude ve světě ví a kde jsou humanitární práva popírána, tuto iniciativu staví do ještě výraznějšího světla. Samozřejmě jde o respektování humanitárního práva, mezinárodního humanitárního práva i v syrijském kontextu a je třeba bojovat proti beztrestnosti, eh, eh, co se týče válečných eh, činů. No, z iniciativy E, naší e, země Švýcarska e, bylo 14. ledna podepsán dopis více jak 60 členskými státy OSN v tom smyslu, aby se řada těch válečných nepotrestaných činů ze Sýrie dostala E, před, e, přes Mezinárodní e, trestní soud podle článku 6, kapitoly 6 Charty OSN a rovněž Rada bezpečnosti OSN byla vyzvána, aby se situací v Sýrii urgentně zabývala a rovněž v této souvislosti byl zmíněn dopis, který byl zaslán bez, Radě bezpečnosti OSN z iniciativa Švýcarska. 17 15. února, dámy a pánové, Mezinárodní výbor e, e, Červeného kříže založený v roce 1963 pěti švýcarskými občany v Ženevě Eh, slavil své 150. Eh, výročí od založení a mezinárodní eh, společenství za rok bude vlastně oslavovat že, při schválení mezinárodní ženevské úmluvě z roku 1864 Eh, takže teď je třeba si uvědomit, že je nutné situaci regulovat za pomoci eh, tohoto nástroje tak, abychom nesestoupili až do barbarství. Eh, je tady prostě eh, určitý soubor právních norem, které by měly umožnit zabránění násilí a za druhé ve situacích, kdy dochází k takovémuto násilí, by měly být k dispozici opatření a využívána opatření toto zastavit a ve třetí tím sledu potom přimět k odpovědnosti a potrestat eh, pachatele tohoto násilí. V celé eh, dlouhé řadě let a v nedávné minulosti bylo eh, dosaženo řady velice výrazných úspěchů tam, kde je situace velice neuspokojivá, bohužel i teď, i po 150, i poté, tedy, co byla zahájena kodifikace v této oblasti. Ozbrojený konflikt byl vždy e, tou velkou výzvou pro humanitární právo. E, v současné době je nedostatek úcty k zákonům alarmující, e, nedodržování základních principů tohoto humanitárního práva je na pořadu dne každý den a důsledky představují eh, veliké utrpení jak pro bojovníky, tak pro civilisty. E, toto jsou určité trendy, které jsou zdrojem velkých obav. Nejprve tady jde o oběti e, tohoto násilí, to je jednoznačné, a za druhé si musíme také uvědomit, že e, ohrožena je samotná podstata mezinárodního humanitárního práva pokud dochází k opakovaným porušováním, která nejsou potrestána, tak je síla tohoto práva omezena. Je třeba, aby všechny zúčastněné strany respektovaly eh, tyto eh, normy. Takže nedostatek úcty eh, nebrání v úvahu eh, těchto norem, které je velmi rozšířené, to je eh, velký problém. Takže není zapotřebí nových hmotných pravidel, ale je zapotřebí přijmout účinná opatření, aby byla lépe dodržována ta eh, práva, ty zákony, které jsou stanoveny. Protokol 1 Ženevské umluvy umožňuje několik mechanismů, eh, které jsou stanoveny ovšem takovým způsobem, že je dost obtížné, aby mohly dostat svým cílům, alespoň dnes neodpovídají stávající realitě, protože nebyly upraveny s ohledem na mezinárodní ozbrojené konflikty, které jsou vlastně eh, hlavně na pořadu dne. Eh, tyto nástroje, opakuji, nebyly koncipovány tak, aby mohly řešit většinu současných konfliktů. Další eh, komplikace je, že spuštění těchto mechanismů závisí na těch zúčastněných stranách a z zřejmých důvodů je potom vlastně jejich použití velmi zproblematizováno. Pak eh, je třeba říct, že tyto mechanismy jsou tak trochu eh, mimo ty hlavní systémy eh, a jednoduše řečeno jsou to nástroje, které jsou nefunkční a jako takové už nejsou vlastně vůbec používány. Pak je tady ještě další problém s ženevskou úmluvou. To fórum, na kterém se mohou stát státy eh, sejít, je vlastně Mezinárodní konference eh, Červeného kříže a eh, Červeného půl měsíce. Je to důležité fórum pro humanitární kauzu jako takovou. Nicméně je problémem, že se setkává pouze každé čtyři roky a je tady celá řada otázek, které by státy měly mít možnost diskutovat mnohem častěji e, a samozřejmě do těchto témat řadíme i dodržování e, těch norem a e, prosazování norem. To je velice problematické dramatická situace, ta spirála se prohlubuje a e, vlastně dochází k erozi důvěryhodnosti těchto právních norem. Co s tím? není e, v stávající právní situaci lehké východisko. Státy, i kdyby měly vůli konat, tak toho moc dělat nemohou, protože jim chybí ty příslušné nástroje a stávající vakuum vedlo k situaci, kdy mezinárodní instituce vytvořené podle jiných právních norem se čím dál tím více soustředují na e, mezinárodní humanitární právo, což je velmi pozitivní, ale zároveň je to problematické z dlouhodobějšího hlediska, protože jde o to, do jaké míry jsou hlavní zúčastněné strany připraveny akceptovat mezinárodní humanitární právo. První konference, mezinárodní konference v roce 2011, mezinárodní konference červeného půlměsíce také e, e, zdůraznila nutnost e, posílit dialog mezi státy a rovněž zdůraznila nutnost eh, předložit nové nástroje 32. Eh, konferenci, která se setká v roce 2015. Červený kříž a Švýcarsko navrhlo proces, které by, um, který by umožnil členským státům eh, se pravidelně setkávat a kontrolovat plnění tohoto humanitárního nástroje. Toto je nástroj univerzální a a e, členské státy mají zajistit, aby byl dodržován. Takže jak posílit e, to dodržování, to je něco, co se týká všech. E, proces, který by byl zahájen, musí být otevřený, transparentní a všezahrnující, tak, aby se ho mohly zúčastnit všechny státy. Právě v duchu transparentnosti a začlenování jsme také zorganizovali první jednání e, členských států e, v Ženevě v červenci loňského roku a máme v plánu takovéto setkání organizovat každoročně až do roku 2015 kdokoliv by se zabýval analýzou důvodů eh, toho široce, eh, širokého nedodržování eh, právních norem by dospěl k závěru, že třeba řešit následující otázky. Za prvé, státy jsou první odpovědní za implementaci mezinárodního humanitárního práva. Musí být aktivnější v rozpravě o tom, jak E, toto řešit a proto potřebují vhodné mezinárodní fórum. Za druhé, protože stávající mechanismy již nemohou e, plnit svůj úkol, tak je třeba hledat způsob, jak je buď posílit nebo doplnit, či případně vytvořit nějaké nové nástroje. Za třetí je třeba provést velice upřímnou analýzu e, funkcí a to eh, eh, prokazuje, že tady není koherentní systém a to znamená, že v tuto chvíli není možno reagovat s nutnou flexibilitou na výzvy, které se před námi objevují. Skutečnost, dámy a pánové, že po 150 letech existence eh, mezinárodní humanitární právo nemá efektivní nástroje, aby eh, se státy, eh, aby státy dodržovaly eh, své povinnosti během mírových časů, natož, aby je dodržovali za válečných časů, to je skutečně něco, co E, není, e, není příjemné slyšet a není tady ani nějaké rychlé řešení na obzoru. Naopak, jsme teprve na počátku velice složitého procesu, který zabere dlouhou dobu, možná celá léta, dřív než bude možno hovořit o nějakých konkrétních výsledcích. A pokud tady mají být nějaké konkrétní výsledky, tak si státy musí uvědomit, jak e, je velký problém s tím, že nedodržují pravidla. To uvědomění si tohoto je naprosto klíčové a zásadní. Je to první podmínka pro to, aby vzniklo to dynamičtější, ten dynamičtější přístup, z kterého jedině mohou přijít nějaká řešení. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Velvyšanče. opravdu velice zajímavá věc, když říkáte, že se nedodržuje mezinárodní humanitární zákon nyní já předám slovo ESVČ. Eh, a když si uvědomím, jak často hovoříme o vodících eh, v této problematice, je to vlastně poprvé, co se zamýšlíme ještě společně s DV eh, nad unijními vodítky nebo doporučeními vis mezinárodnímu humanitárnímu právu. Takže tady bych rovněž poprosila dalšího řečníka, aby pohovořil o tom, jakým způsobem jsou implementována tato doporučení, protože tam se o nich implicitně hovoří. Ona byla přijata v roce 2009 a tam se hovoří o tom, že Evropská unie je e, jakoby povinná eh, implementovat tyto prostředky a mít i celou škálu provozních nástrojů e, k tomuto účelu. A my, co by parlament, se ptáme e, Evropské služby pro vnější činnost, jakým způsobem se toto téma vlastně ocitá e, v tom kontextu vaší činnosti. Jaké tam má místo? Děkuji. Pan Debrau velice výstižně pohovořil o katastrofě v oblasti lidských práv a o humanitární katastrofě v Sýrii. Obavy EU vůči té situaci jsou dobře známy a už zde zazněly. Já tedy spíš navážu na vaši konkrétní otázku, paní předsedající, totiž jakým způsobem eh, to, co jsme si eh, dohodli v otázce mezinárodního humanitárního práva, což je samozřejmě něco jiného než eh, právo v oblasti lidských práv, jakým způsobem to uskutečňujeme a rovněž navážu na slova pana ambasadora, pana velvyslance Langa, týkající se nutnosti mít účinné nástroje prosazovat to, co už v mezinárodním právu máme. Na počátku tedy bych předeslal, že rovněž z pohledu Evropské unie je zcela jasné, že mezinárodní humanitární e, právo je příliš často porušováno. A proto sleduje Evropská unie velice bedlivě eh, švýcarskou iniciativu eh, v IDRC, abychom opravdu toto dodržování zlepšili. Zlepšit dodržování už stávajících norm a standardů, to je opravdu největší výzva. EU je pro jakýkoliv pokrok a pokus postihnout ať už dodržování nebo nadržování a e, každý pokus postihnout e, zločiny proti lidskosti. Nevím, zda by bylo dobré vypracovat studii o proveditelnosti nějakého permanentního monitorovacího mechanismu. A nyní, bezprostředně, protože to by mohlo zabrat e, trochu času. Může Evropská unie vyjmenovat eh, celou řadu iniciativ, já se soustředuji dím na tři. Rád bych zdůraznil, že mezinárodní humanitární zákon je oblast, kde naše pravomoci jsou spíše omezené, protože tady mají konat členské státy, které jsou stranami ženevské úmluvy dodatečných protokolů a nikoli EU. A proto právě členské státy zůstávají hlavními aktéry v této oblasti, i když zároveň samozřejmě ESVČ má za úkol, jak koordinovat tak i být tím katalyzátorem při prosazování těch vodítek rady. A proto náš strategický rámec a akční plán pro lidská práva, který jsme přijali v loni, rovněž odráží problematiku mezinárodních humanitárních zákonů, tedy jak zvláštní představitelé tak i šéfové misí, eh, tak i eh, všichni ostatní představitelé SVČ mají za úkol hlásit jakékoliv porušování humanitárního práva a rovněž podniknout příslušné kroky. EU rovněž má za úkol využívat všech eh, nástrojů, tedy politického dialogu, demarše, veřejných prohlášení, kterými má reagovat na porušování tohoto práva. Kromě toho i vodítka, která byla eh, přijata původně v roce 2005 a posléze revidována eh, v roce 2009, zdůrazňují právě zodpovědnost za porušování popotahování k zodpovědnosti, což samozřejmě podtrhuje úlohu EU při spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem. Tedy ty tři způsoby, kterými se to snažíme prosazovat, na něž už jsem odkázal. První, to jsou ty přísliby, které učinili členské státy na 31. Mezinárodní konferenci Červeného kříže v roce 2011. Taková, takový významný příslip hovořil o tom, že všechny členské státy ratif- budou ratifikovat eh, provedou tu ratifikaci všech klíčových dokumentů v té oblasti IHL, eh, které ještě neratifikovali. A do roku 2015 to bude další konference k, té, k tomuto tématu. Finsko a Polsko, tam už nastal pokrok, tam už ratifikovali Otavskou úmluvu o um, výrobě a uh, transferu uh, min Eh, to znamená, že tam už máme všechny EU eh, e eh, členské státy, které jsou stranami, takže můžeme hovořit jakoby silnějším hlasem. Další věc je implementování těch vodítek. Kampaně demarší vůči třetím zemím a pokračujeme i v kampani demarší, eh, které vyžadují přistoupení k římským statutům. Každý rok vydává EU celou řadu prohlášení eh, ve smyslu prosazování IHL 17. Eh, února to byl poslední příklad týkající se právě aktivit Červeného kříže. Za druhé, jakoby nový impuls dostala tato problematika na fóru eh, nevládních organizací, kde jasně zaznělo, že EU se neangažuje v této oblasti dostatečně výrazně, takže my jsme si toho všimli, předložili jsme radě celou řadu doporučení, což vedlo k nové kampani Demarši, kterou rozjedeme Eh, vůči těm třetím zemí, které doposud neratifikovaly dodatečné protokoly Ženevské úmluvy. A za třetí, tam snad už mi brzy dojde čas, takže už pouze stručně. Mezinárodní humanitární právo má velikou váhu při vyjednávání například o umluvě k obchodování se, zbranění, se zbraněmi a v průběhu konference OSN členské státy jasně dali najevo, že pokud existuje nějaká konfliktní situace v nějaké zemi a je jasné, že je možné využít zbraní k potírání vnitřního konfliktu, musíme odepřít v rámci této budoucí úmluvy jakýkoliv přesun zbraní do této země. Tedy tady je další příklad, jak se snažíme implementovat naše vodítka k mezinárodnímu humanitárnímu právu. Doufám, že tedy tímto jsem řádně přispěl do diskuse. Děkuji. Já mám jednu přímou otázku. E, totiž týká se to konkrétně situace v Tyrii. Víte, zda ta pracovní skupina k mezinárodnímu právu, e, pracovní skupina rady, e, Víte, jste se zabývali situací v Sýrii a pokud ano, tak eh, jak to pak eh, probíhalo dál? Krátká odpověď zní nevím Z určitostí, ale z toho, jak rozumím mandátu pracovní skupiny, není nespadá to jej, do její přímé odpovědnosti, eh, protože je to zeměpisná záležitost, spadá to do odpovědnosti té zeměpisné pracovní skupiny a musel bych to ověřit. Já nejsem odborník, říká paní předsedkyně, ale my experti mi tady napsali, že oni mají za úkol monitorovat situaci, kdekoliv může eh, jít o záležitost IHL a rovněž přicházet s doporučeními. A nyní předávám slovo Davidu Nicholsonovi. Uh, děkuji paní eh, předsedající, děkuji za organizaci tohoto slyšení k mezinárodnímu humanitárnímu právu, za to, že máme příležitost se zabývat eh, eh, pro uplatňováním či neuplatňováním těch hlavních směrů, konkrétně vzhledem k Syrii. Jak jste řekla velmi případně a jak to také zmínil zástupce služby pro vnější činnost. Celá řada eh, nevládních organizací a Amnesty International jako jedna z prvních eh, v průběhu let sledujeme uplatňování těchto hlavních směrů a spíš neuplatňování, tak jak efektivně by mělo probíhat. Eh, je to velice dobrý soubor pravidel, je to velice transparentní, jasné, nepříliš dlouhé a je pravdou, že by se měly rozšiřovat Eh, znalosti o těchto hlavních směrech a o jejich implementaci ve všech instancích instancích Unie a v dalších eh, organizacích. Eh, nám se zdá, že to je třeba posílit a také to bylo hlavní téma našich diskuzí na fóru v roce 2012. Prostě cílem je detailněji se Eh, seznámit s tím, kdo za implementaci odpovídá a jak probíhá a nepochybně přijít i s určitými doporučeními na základě této analýzy. Na fóru nevládních organizací, kde to tady bylo hlavním tématem, se ukázalo, něko- ukázalo několik věcí. Za prvé, že ty hlavní směry nejsou uplatňovány, že tady není často dost politické vůle ze strany členských států a nebylo úplně jasně také e, možno dohledat, kdo je za co odpovědný a kdo by měl co sledovat. Jak všichni víme, e, ti aktivnější, e, kteří se o to snažili, nakonec dospívají často k tomu, že se E, neudělá až tolik, protože ta odpovědnost není jednoznačně dána. E, a nekonzistentní byla také často reakce ze strany Evropské unie, a to hovořím ještě opatrně. E, tady je prostě zapotřebí, aby i unie měla mnohem více expertízy ze strany právních expertů. E, rovněž co se týče toho zem, mm, geografického rozšíření, e, tak některý ten, některé ty termi, e, některá ta terminologie prostě neodpovídala těm konkrétním situacím a konkrétním regionu, Eh, tato problematika se prostě nedostala eh, do, eh, plně do hlavních kroků Unie, do hlavních dokumentů, nebyla začleněna do těch strategií v oblasti lidských práv, do akčních plánů či jakýkoliv dalších unijních nástrojů, tak jak by tomu mělo být. Takže Eh, od roku 2011 jsme dospěli postupně k nejrůznějším závěrům, jak si dovedete představit a eh, já se budu zabývat těmi hlavními pěti, ke kterým jsme dospěli. Tento celý institucionální problém a ty, ten chaos eh, v té struktuře, kde nikdo není za nic odpovědný, to se musí vyřešit. Je třeba prostě jasně říct, kdo za co odpovídá, kde jsou ty takzvané focal points, co se týče implementace těch hlavních směrů v oblasti mezinárodní humanitárního práva. Je třeba se eh, postavit ke všem situacím, kde dochází k porušování humanitárních práv, ať je to kdekoliv, a to není vše, je třeba hned začít vést také dialog. A já se eh, chci ještě v neposlední eh, momentu zabývat také tím, jak vlastně bojovat proti beztrestnosti, protože to je velké téma. Boj proti beztrestnosti je jednou z těch eh, oblastí, které se nějak neobjevují v těch prohlášeních eh, a to především v těch posledních konfliktních situacích, eh, které sledujeme. Pak je tady také otázka dvojího metru ehm, a tady je třeba se tedy k věci postavit mnohem konzistentnějším způsobem. V neposlední řadě případě je také e, třeba, aby stanovisko Evropské unie ohledně vyvážení zbraní bylo mnohem více v souladu s požadavky mezinárodní e, humanitárním právem a s jednáními e, kolem smlouvy o zbraních. Takže asi tolik. A k čemu došlo následně. Jak řekl správně zástupce Evropské služby pro vnější činnost, Toto byla situace do toho roku 2012. Teď je tedy e, ta otázka hlavních e, měrů do e, poprvé součástí těch dalších strategických materiálů. To je skvělý výsledek. Kromě toho je tady také sestaven jasný akční plán ve, směru, ve smyslu toho, jak lépe implementovat ten ty hlavní směry. Možná že by bylo dobré eh, eh, i s poslanci a poslankyněmi o tomto debatovat konkrétněji. Rovněž bylo eh, na, eh, rozhodnuto, že tyto hlavní směry by měly být integrovány do dalších eh, materiálů, do eh, strategií jednotlivých států a do jejich akčních plánů a že by bylo zajímavé všechny zúčastněné strany uvnitř Unie v tomto směru dát dohromady a protože jich je celá řada v jednotlivých instancích. Nicméně jsou tady ještě tři eh, velké otazníky, co se týče těch hlavních směrů. A ty bych tady rád s vámi probral. Nejprve je to k té otázce, eh, kterou jste právě položila eh, k Syrii a diskuzi o Syrii situace v radě vlastně nejsou vůbec diskutovány. Není tady žádné fórum, kde by se situace v jednotlivých zemích, eh, co se týče mezinárodního humanitárního práva, diskutovaly. Měly by být eh, diskutovány v těch geografických pracovních skupinách rady, ale to se neděje, eh, takže lidé nemají relevantní know-how o těchto situacích a o právních detailech. Jak jste také správně řekla, tak pokud nejsou eh, diskutovány v těch geografických pracovních skupinách, tak by měly být eh, diskutovány eh, na fóru COJUR, to znamená pracovní skupina Rady eh, k mezinárodnímu právu. A všem tam se nediskutuje o situacích v jednotlivých státech. Výsledkem je, že prostě mezinárodní humanitární právo se vůbec na úrovni Rady neprobírá. To je podle našeho názoru něco, co by mělo být změněno, to by se mělo napravit a myslím si, že by bylo dobré, kdyby to poslanci a poslankyně též podpořili. Za druhé, prohlášení ze strany Unie nejsou příliš konzistentní, co se týče mezinárodního humanitárního práva, e, podle toho, o jaké situace se jedná někdy je to dobré, někdy je to prostě vágní v tom, e, a to ještě používám mírné slovo. Je otázkou, eh, jak tedy zlepšit znění těch prohlášení a také závěry rady. Závěry rady jsou často eh, probírány eh, ze strany i právních expertů jednotlivých zemí, ale není tomu tak vždy. Takže ne vždy je to tak, že by ti, kteří tato prohlášení koncipují, věděli přesně, oč jde. A pak ještě za třetí taková obecnější otázka, jak zajistit expertízu uvnitř Unie k otázce mezinárodních humanitárního práva ty hlavní směry by měly být zcela jednoznačně mnohem více a lépe začleněny do jednotlivých politických kroků, do těch demarší a tak dále. Ovšem, aby toto mohlo být provedeno, tak je zapotřebí monitoringu, je třeba eh, know-how, je třeba zpětné vazby eh, z terénu, aby se ta situace mohla vůbec dále nějak zlepšovat. Eh, takže je to otázka většího počtu expertů, je to otázka spolehání se na experty členských států, je to otázka nějakého dalšího školení či odborné přípravy, je to otázka většího zapojení dalších do celého procesu. Mohu se teď tady zastavit, pak mám ještě extra bod k Syrii, pokud bych dostal další čas. Pokud ho mám výborně, tak se s dovolením přesunu eh, k otázce v Syrii eh, situace v Sýrii. Jak už tady bylo řečeno ze strany mých kolegů, je tady jasný důkaz v tom smyslu, že dochází k nedodržování, porušování eh, mezinárodního humanitárního práva k celé řadě válečných zločinů, tak jak to zdokumentovala komise, eh, jak to také zdokumentovaly eh, další organizace jako naše či Human Rights Watch. Prostě syrská vláda provádí tato, eh, tyto kroky. Eh, jsou to také často přes eh, hmaty ze strany opozičních sil. Jak by na to měla reagovat Evropská unie? Členské státy a rada se snaží prostě tuto otázku řešit na úrovni ICC ale není tady jednota ze strany členských států. Unie jako taková ještě se k ICC nepo, eh, neobrátila, protože je to zatím blokováno jedným, jedním členským státem, takže bylo by zajímavé, jak by eh, Unie mohla pracovat na zasedání Rady pro lidská práva příští měsíc, eh, jak to bude s, tí, s tou odpovědností, ale tady je prostě stále ten blok ze strany Unie. Kromě toho jsou tady ještě dva další aspekty eh, toho, jak by mohla vypadat reakce Unie k této krizi. Zatím je tady stále embargo na zbraně. E, e, to e, se podrželo i na zasedání rady, přestože některé členské státy volaly po částečném zrušení tohoto embarga. Nicméně byla také dosažena dohoda poskytnout určitou formu pomoci, technické pomoci těm opozičním stranám a tady musí samozřejmě být pro prováděna kontrola, kontrola rizik, hodnocení rizik, tak, aby bylo zajištěno, že e, opoziční síly nebudou zneužívat této pomoci ze strany Unie pro porušování mezinárodního humanitárního práva. Kromě toho všeho je tady ještě krize Eh, uprchlíků. Eh, je tady prostě více jak 600 tisíc eh, lidí, kteří uprchli ze Sýrie. Pak jsou tady 2 miliony těch, kteří jsou bez domova, kteří prostě byli vyhnání ze svých příbytků. Členské státy Unie reagovaly pouze částečně a často dochází k odmítání těch eh, uprchlíků spíš, než eh, aby eh, ty sousední státy a další země je přijímali a snažili se problém řešit. A také není tady poskytována pomoc těm sousedním státům, pro které příliv přistěhovalců znamená samozřejmě interní problémy. Děkuji, Davide. Prostor pro otázky, pan Görenc. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím přiznat, že opravdu se necítím příliš dobře, když se hovoří o těchto otázkách. Já si myslím, že typologie konfliktu, eh, která mě nás zajímala, částečně vysvětluje naši nemohoucnost. My jsme měli stejný diskurs v 90. letech, to znamená ohledně západního Balkánu. Mezinárodní právo nepostačilo pro to, aby došlo k intervenci zvenčí. Já si pamatuju na Bernára Kušnera, který chtěl, aby se právem vlastně přijala tato možnost humanitární intervence. Narážíme stále na stejnou překážku. Pak došlo ke snahám ze strany některých osobností, které opravdu nemůžeme podezírat z ničeho špatného, mimo jiné pan Samoriga, kteří se snažili vytvořit dokument, který se zabýval právě odpovědností v případě ochrany. A v případě pana Langa to byla úplně stejná analýza, jako v tomto zmíněném dokumentu ohledně odpovědnosti za ochranu. Stejné konstatování nemohoucnosti to ukazuje, jak jsme eh, nemohoucní z hlediska této syrské situace. Mohli bychom se také odvolat na tyto autory Responsibility to Protect. OSN samozřejmě doporučovalo, abychom zasahli zvenčí, ale zasahovat můžeme pouze, pokud je tam relevantní problém. Tady není pochybnosti, že, že je relevantní. Pak eh, další podmínka, ta intervence Musí tedy vyřešit více problémů, než jich vytvořit. Jinak řečeno. I když návrhy odpovědnosti za ochranu by byly přijaty, tak bychom opět byli v situaci nemohoucnosti z hlediska Sýrie. Protože vojensky zasáhnout do tohoto konfliktu by bez pochyby nevyřešilo problémy, vyřešilo by to některé problémy, ale ty problémy, které by se tím vytvořily, by byly ještě větší. Takže nemůžeme hledat řešení jinde. Já bych se chtěl vyhnout tomu, abychom se snažili tady o jakýsi aktivismus, kdybychom se snažili řešit eh, spoustu eh, problémů a přitom bychom vlastně se nezmiňovali o podstatném problému nemohoucnosti. Co se týče působení Evropské unie, já si myslím, že mezi všemi aktéry, které můžeme uvést, tedy mezi institucionálními aktéry. Zde eh, paní Georgieva udělala nejlepší práci, kterou mohla. To znamená, udělala opravdu to, co mohla v mezích eh, rozpočtového omezení udělat také v rámci tedy omezení mezinárodního práva. A pokud mohla takto postupovat, pak je to díky nestrannosti, kterou jí přiznávají všechny strany konfliktu. Pokud bychom si měli vybrat mezi různými spochybňováními, tak pak to je bod, který nemáme právo spochybnit. Umožnilo to působení v syrském konfliktu a omezení škod. A také v Mali. Takže pokud tady je určité poučení, pak je to záležitost nedotknout se nestranosti humanitárního působení Evropské unie. A nakonec poslední připomínka, je to návrh. Typ konfliktu, kterému eh, čelíme, to jsou eh, vnitřní konflikty, nejsou to mezinárodní konflikty. Ženevská umova se oplatňuje na jiný typ eh, konfliktu, na mezinárodní typ konfliktu. Tam mezinárodní právo je již víceméně připraveno na tento druh konfliktu. Ale u těch vnitřních konfliktů tady nemáme o co se opřít. A to musíme říct. Já si pamatuju, v 90. letech jsme řekli, že musíme mít výstražný systém z hlediska Ruandy. Všichni o tom věděli, tady nešlo o to, že bychom nevěděli. Všichni jsme věděli, co se tam dělo, ale byli jsme prakticky nemohoucní. Co jsme mohli tedy udělat z dlouhodobého hlediska? Já si myslím, že ty úděsné situace, které charakterizují to krveprolití, které, ke kterému dochází v Syrii a také jinde, Toto vše spochybňuje vnitřní řád v daných státech. Z dlouhodobého hlediska by nebylo špatné vzdělat policejní struktury, které jsou odpovědné za veřejný pořádek, včetně humanitárního aspektu. Začlenit to do tohoto vzdělávání. Bylo by dobré, že by tito policisté v takovém případě věděli, že se vystavují také nebezpečí odsouzení za e, zločiny proti lidskosti. Takže myslím si, že bychom měli začít eh, tímto. Měli bychom připravovat a vzdělávat všechny ty, kteří jsou zodpovědní za veřejný pořádek a měli by být poučeni také o nutnosti dodržovat eh, mezinárodní humanitární právo. Pokud nic nefunguje, pokud struktury daného státu nereagují z hlediska odpovědností, které by měly plnit jednotliví aktéři, tak nám zbývá občanská společnost. Vy jste se zmínil o e, půl měsíci, tedy organizaci e, půl měsíce tady. Je nutné, jak jste řekl, že máme vlastně počkat až do roku 2015, než dojde opět k setkání těchto dvou organizací. No, eh, to je dosti úděsná představa, že musíme vyčkat až do roku 2015, než se sejde tedy Mezdární červený kříč a, a organizace půl měsíce. Jak bychom měli tedy donutit ty orgány, aby akceptovali nestranost této organizace eh, půl měsíce? Většina těchto konfliktních zemí mají tuto organizaci, takže to je také problém, který bychom měli řešit v rámci dialogu. Vím, že švýcarské orgány a také ti, kteří naplňují ženevskou umluvu v rámci mezinárodního humanitárního systému, dělají vše, co je možné. Takže to je několik návrhů, které bych rád předal panu Langovi. Nevím, jestli to vyřeší problém. Ale v každém případě já bych nadále nechtěl se trvávat v této situaci nemohoucnosti, je to neunosné. Velmi často mluvíme o tomto problému a vždy konstatujeme nemohoucnost, takže to je několik návrhů našim partnerům jim děkuji za jejich svědectví a za jejich vystoupení. Děkuji, pane Kerenci. Máme ještě někoho, kdo by chtěl promluvit? Pane Kortézi, prostě jako poslední. Ano, děkuji. Rád bych poděkoval za eh, to, co zde zaznělo všem řečníkům, za slova úvodu. Jak už řekl pan Garenc, jedná se o téma, které je pro nás zejména palčivé. Jednak, eh, protože máme tady švédského velvyslance, který hovoří o eh, zákonech, které mají chránit lidská práva a na druhé straně v pondělí se bohužel nic klíčového neudálo v té zásadní věci a vyslechli jsme si paní Georgievu, která, když hovořila o tom rozpočtu unijním a o těch nástrojích, inspektory potřebujeme a tak dále, kteří eh, by měli mít možnost eh, sehrávat úlohu pozorovatelů a eh, právě eh, pokud se má hlídat dodržování ať už lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, tak ono je to teoreticky krásné, ale v praxi, když tady Eh, máme eh, vysokého představitele, ono se to musí zrcadlit všude. Ano, samozřejmě, my o tom můžeme hovořit, ale jde o to, abychom měli něco i v ruce, eh, díky čemuž se to bude podařit prosazovat. Nechci otravovat švýcarského představitele zde, ale za tím, tímto porušováním stojí mnoho důvodů, velice různorových. Obchodování se zbrojemi, obchodování s lidmi. To je to pozadí. A pak je ještě jedna jakoby vrstva, která je zatím. A tam bychom se měli prát za lepší výsledky a nasazovat všechny své síly. A pokud to neuděláme, tak se nedostaneme k jádru. Tady právě pokud se nebudeme o to eh, snažit, tak eh, se vlastně nic nestane. Proto bych rád nyní vybídl eh, vysokého představitele, aby se zasazoval všude za dodržování hm, humanitárních i lidských práv a humanitárních zákonů. A my všichni bychom si to sem měli jakoby zapsat i do svého osobního programu, nikoli pouze na půdě mm, tohoto podvýboru. Měli bychom mít dostatečné prostředky a tam by se zrovna krátit nemělo. To je šetření na, správném, na nesprávném místě a nejlepší, co Eh, tento parlament může udělat. Paní Žolí to dobře ví, že eh, pokud se nesjednotí ty výbory, protože ono je to vlastně součást činnosti mnohých výborů, to si myslím, že by mělo zde být všem jasné. Ještě někdo? Nechci vás nutit, ale jenom slovíčko jsem bohužel neměla to štěstí si vyslechnout naše řečníky, takže Teď bych eh, <laughs> nechtěla být natolik drzá, abych hovořila až poté, ale byla jsem tak často v Sýrii a sledovala jsem tento problém od roku 2004. A pravdou je, že se nám nepodařilo zareagovat správně. Nepodepsali jsme eh, dohodu o přidružení z mnoha důvodů. Nenašli jsme pozitivní páku z hlediska ovlivnění vývoje v Sýrii. Určitě jsme mysleli, že v budoucnu by se to podařilo. A prostě Evropské unii se to nepodařilo a Syrii také ne. Tato země byla charakterizována něčím, a tady mám stejný pocit tak trochu jako s Irákem. Tato země byla charakterizována společností, která byla vzdělaná, byl tam veřejný systém, který fungoval. Zároveň tam byl policejní, mm, neuvěřitelně sofistikovaný režim. Bylo tam něco, co takzvaně nevypadalo jako diktatura, ale své vole v represích byla eh, úděsná. Víte, že Michel Kilo mohl eh, hovořit o tomto systému, řešit to a pak najednou byl uvězněn, pak zase byl uvolněn. Takže byl to takový velice omylný režim, ale zároveň to byla nekof, nekonfesijní populace. Byly tam velmi důležité body z tohoto hlediska a tím se tato země vymezovala vůči ostatním. A nyní náhle po arabském jaru, které bylo na začátku poznamenáno mládím a aktivisty oblasti lidských práv, kteří se všichni chtěli postavit proti tomuto režimu, jsme se dostali do této války, kde vidíme Irán, Rusko. Je to ta blízká válka, kde dochází vlastně jakoby k útokům na Syrii, na Irák, protože všichni vlastně jsou zahnuti do tohoto konfliktu dochází také eh, k dovozu zbraní a náhle je to situace, eh, kde nemůžeme reagovat, už se to nepodobá Syrii před několika lety a máme dojem, že pokud se toho dotkneme, nastane výbuch a máme vedle také Libanon a proto nemůžeme intervenovat. Není to proto, že bychom byli nemohoucní. Bytostně si myslím, že pokud by tady nebylo to riziko mezinárodního výbuchu, a všeho, co souvisí s touto Syrií, tak bychom měli mnohem více prostředků. Ale zatím je to tak propletené, že tady není pouze politické řešení. Já myslím, že zatím eh, není tady řešení. Musíme vycházet z toho, že tady musí být vnitřní síly, které budou s námi spolupracovat. Zatím to vypadá, že je tady pouze politické řešení, ale samozřejmě to trvá určitou dobu. Lidé umírají, lidé prchají, ta revoluce už nemá stejnou tvář jako v minulosti, dochází k náboženským půdkám mezi šíty, sunity a tak dále. Prostě se to podobá atomové bombě. A tato nemohoucnost souvisí právě eh, s nebezpečím tohoto výbuchu. Nesouvisí to s obchodováním s omamnými látkami a s podobnými záležitostmi. Zatím je to natolik propleteno, je, jsou tam natolik propletené síly tohoto regionu a propojeny s tímto syrským konfliktem, že dochází k této situaci. Jistě chcete udělat bezletovou e, zónu a dostanete se do problému z Rusy a tak dále, takže se nikdo neodvažuje. A v tomto smyslu je to dramatické. A já přiznávám, že mám pocit, že tady selhává ta měkká síla, takzvaně. Eh, samozřejmě, že se dá vyjednávat s Ruskem, s Čínou, a vyvíjet tlak na Bašára, ale Bašár nikdy neustoupí. Eh, on se vždycky bude prosazovat. Eh, to není takzvaný ten typ jako Kadáfi. On se opravdu nehodlá vzdát. Já jsem eh, hovořila například s místopředsedou vlády a všichni potvrzují, že on není takový šílenec jako Kadáfi, má jiný druh šílenství a neustoupí. Samozřejmě tady může být snaha s ním diskutovat, vytvořit provizorní vládu a postupně ho vytlačovat. O tomto všem se hovořilo, stále se o tom hovořilo, ale Není tady jedno politické řešení a přitom musíme zasáhnout politicky a vyvíjet tlaky. To je vše, co jsem chtěla říci. Lituji, protože eh, prostě byla jsem vedle, takže nemohla jsem si vyslechnout eh, tato vystoupení. Chtěla jsem pouze já vyjádřit také svoji jaksi zuřivost z hlediska této nemohoucnosti, takže ještě jednou se omlouvám. Pane, pane Gerenci, vy jste požádal o slovo. Ano, mám připomínku a otázku. Připomínka je následující. Často slyším, že je mé jméno špatně vyslovováno ve výborech. Já se nemenuji Gering, ale Gerenc. Jenom to upřesňuji. Eh, prostě v těchto eh, okolnostech zvlášť, eh, kdy my tady lecos zujeme, abych tady zaznělo jméno Geringa. Vím, že autoři těchto, tohoto masakru tak učinili nevědomně, tak jenom upřesňuji, jak se jmenuji. Má otázka je následující. Já souhlasím s Veronik de Kejzer, ale Eh, chtěl bych eh, položit otázku těm, kteří brání lidská práva. Já se mezi ně řadím. Nemyslíte si, že s vaším eh, koncepcí lidských práv je slučitelné, aby se rebelům dávaly zbraně v, takových, v takovýchto konfliktech? Myslíte si, že to je slučitelné? Často jsme teď svědky takovýchto situací. A e, já se ptám, zdali byste přijali, aby se e, prostě poskytly zbraně e, o pozici, která je obětí toho útlaku státu. Předsedkyně, děkuji a teď bych ráda dala slovo všem našim panelistům prostě tady zleva, pan Nicholson. Takže já s dovolením začnu s tou poslední otázkou ohledně eh, ozbrojování opozice. Já nevím, jestli je zapotřebí v tomto konfliktu více zbraní. Nicméně Evropská unie má jasně stanovená pravidla ohledně toho, kdy může dodávat eh, zbraně či další ničivé, eh, ničivá zařízení a tato pravidla e, upřesňují, že prostě nemůže usnadňovat e, dodržování lidských práv či mezinárodního humanitárního práva. A existuje e, tady prostě jasná E, existují tady jasné důkazy v tom smyslu, že i opoziční síly nedodržují e, ta, to mezinárodní humanitární právo a že i ty opoziční síly e, jsou zodpovědné za nějak, některé válečné činy. Takže tady nejde o to ozbrojovat opozici. Musí tady být provedena mnohem hlubší analýza rizik, musí tady být veden mnohem větší dialog E, tak, aby bylo možno e, minimalizovat takováto rizika. E, pan velvyslanec Lang, prosím. Ano, děkuji paní předsedající. Já bych rád Eh, na, reagoval na váš příspěvek. Nejprve vám blahopřeji k vaší analýze, která je, myslím, velice případná situace, tak jak ji popisujete. To je přesně to, jak to tam vypadá a je obtížné cokoliv dělat. Právě proto eh, moje země tvrdí, že tady je pouze politické řešení eh, protože to je prostě takový včelí úl, kde ty věci mohou ještě více degenerovat. Pokud chceme e, řešení, tak je třeba jednat, ať se to jeví jakkoliv obtížné. Také chápu pana Gérence, že se rozčiluje v tom smyslu, že se nic neděje, že k ničemu nedochází, že tady nemůžeme zaznamenat žádná zlepšení. Moje role zde, a proto jsem také tady, je obhajovat myšlenku, že pokud e, tady je nějaké mezinárodní právo, které je velmi významné, a které tvoří zásadní e, so, e, pod, stavu eh, mezinárodního práva, tak je naším, eh, eh, naší povinností a povinností nás jako Švýcarů především, a my tak činíme v těsné součinnosti s Červeným křížem, abychom dělali všechno to, co můžeme. Já si uvědomuji, že hovořím diplomatickým jazykem, abychom udělali všechno, co můžeme, aby se nakonec věci změnily k lepšímu dosud bylo učiněno málo po studené válce byly 90. Eh, léta ještě eh, tímto obdobím dost eh, ovlivněna. A pak prostě došlo k určitým úspěchům, samozřejmě v hrozivém kontextu, v kontextu masakrů ve Rwandě a Srebrenici například. Já jsem také prostě e, v úvodním slovu řekl, že tady určité úspěchy byly zaznamenány. A nám přece jde o dlouhodobou e, vizi, o implementaci práva dlouhodobě. V současné době jde o to, abychom využili určité šance, tak jak ji teď vnímáme, abychom prostě se pokusili prostřednictvím takového diplomatického eh, postupu, který je velice eh, citlivý. Lidé eh, jsou, čím je situace závažnější, citlivější k těmto věcem, abychom se prostě pokusili ty věci posunout ku předu. A máme odůvodněnou naději, že prostě e, se to tak stane. Nejde o to, abychom někam přinášeli hotová řešení, spíš abychom v průběhu času postupně nalézali e, společně e, určitá řešení Vím, že to bude trvat dlouho, ale vidíme tady prostě určitý e, posun. E, a tady je samozřejmě e, horizontem ten rok 2015. Jsou to ta čtyřletá období mezi konferencemi Červeného kříže a půl měsíce. My s tím nejsme spokojeni, naše politici rovněž já, ale e, myšlenkou je, jak už jsem se zmínil, vytvořit tu konferenci států, která by se scházela každý rok, aby se již e, ten e, diskurs kolem toho nezastavil. Pokud máte prostě každý rok takové setkání, tak se to překrývá a už to zůstane v povědomí, už to nezmizí. To je to, co jsem chtěl říci. Děkuji, pane velvyslanči. Tlumočníci s námi zůstávají ještě pouhých pět minut, takže bych si dová vás požádat o stručnost. Děkuji, paní předsedkyně. Já se tedy omezím na tři připomínky. Já jsem si dobře vyslechl to, co bylo řečeno ohledně potřeby silného a konzistentního počínání ze strany Evropské unie z hlediska dodržování mezinárodního humanitárního práva. Konstatuji, že v konkrétním případě, kterým se dnes zabýváme, pokud se odkáže na mm, závěry rady z tohoto pondělí, zvláště z hlediska mezinárodního humanitárního právo je to na odstavec 8, tak tam minimálně ta řeč je silná. Hovoří se o beztrestnosti, o odpovědnosti, o soudním tribunálu. I když stanoviska nejsou ještě jednotná, pan Velvyslanec hovořil také o dopisu švýcarské vlády, takže minimálně z hlediska jazyka zde máme jasné vyjádření, které je neústupné a které může být takto přivítáno. Co se týče otázky zbraní, k tomu se eh, nemohu vyjadřovat, ale viděli jsme, jakým způsobem diskuze probíhala mezi členskými státy a v rámci rady ty se samozřejmě nedohodly na tom řešení, které doporučovali někteří z některých států. Tady náš kolega z Amnesty hovořil o rizicích. Je jasné, že musíme zvážit tato rizika, než se budeme angažovat tímto směrem. Co se týče naléhavosti řešení, my, kteří mm, pracujeme v této oblasti a také ti, kteří jsou v terénu, tak jsme vyděšeni dimenzí, kterou na sebe bere tato krize v současnosti, nejenom v Syrii, paní de Kejzer, ale také v sousedních zemích. Ta krize má obrovskou váhu na humanitární situaci. Například Libanon, Jordánsko eh, představují i vedle těch jednoduchých eh, politických aspektů představují země, které jsou vystaveny obrovskému riziku destabilizace v těchto zemích. Z hlediska humanitární pomoci jako takové samozřejmě ta spása nevzejde eh, z jednoho politického řešení, musí to být politické řešení, které bude trvalé, a e, tady je nutné vybudovat, znovu vybudovat e, danou zemi, nastolit stabilní společnost, kde lidská práva budou plně dodržována. Thank you. And I understand, Mr. Swan, you do not want to... Děkuji. Děkuji všem řečníkům. Já tady žádné závěry neprohlásím spíše, jak jsem se poučila, například v ohledu těch doporučení vodítek eh, vůči mezinárodnímu humanitárnímu právu. Ano, existují, jsou na stole, ale vlastně nikdo za ně konkrétně není odpovědný. Ehm, někdo nám říká, že existuje taková pracovní skupina pro zeměpisné záležitosti, ale pak se zjistí, že vlastně ona se tím nezabývá, ani ten Kojur se tím nezabývá, takže si myslím, že tady musíme pozvat další aktéry, abychom se podívali na to, že tady ta doporučení přece musí být proveditelná. Ještě Eva na závěr, prosím. Bych chtěla poděkovat všem, kteří vystoupili za jejich příspěvky a kolegyním a kolegům za jejich statečnou angažovanost. My tady určité věci e, konstatujeme, e, jsou to věci dramatické, nedokázali jsme intervenovat e, v Syrii, nedokázali jsme sklidnit tu bláznivou situaci, dochází k řadě úmrtí, je tady 400 tisíc uprchlíků a členské státy přitom vzhledem k tomu, jaké jsou nesmírně sobecké, snižují své příspěvky na rozvojovou pomoc a my přitom vidíme, jak je tato rozvojová rozvojová pomoc užitečná a nutná. Vidíme to třeba eh, v Mali. Snižují se příspěvky i na vojenské zásahy, což je velice znepokojující. Takže boj začíná, ale my jsme tady proto, abychom ho vedli dál zde a především i jinde. A to eh, eh, především při přesvědčování některých členů, které E, nejsou zatím e, e, schodní v tom, že by takový Asad měl být předvolán před Mezinárodní trestní soud. Děkuji za to, že jsme tady takto mohli sešít, sejít. Je to závažné téma a děkuji kolegyni Barbaře za to, že ho svolala toto jednání. Sorry, Swan.